začít s naším zasedáním. V opačném případě nebudeme schopni střebat eh, to spoždění. Na samém začátku bych ráda všechny přivítala a rovněž informovala, že tentokrát nemáme žádné změny programu, kromě jedné maličkosti, což je, že z Rumunska zde bude pan Razvan Morgánu, tedy státní tajemník, a nikoliv paní ministrině Elenu Utran. Jinak tady žádné změny nejsou. V tom mnou navrženém programu rovněž informuji, že jako obvykle je tato eh, schůze, toto zasedání webstreamováno. Jelikož nejsou změny, přejdeme eh, k bodu číslo 2, což je schválení zápisu ze schůze konané dne 21. a 22. března letošního roku. Jako obvykle zápis je eh, k dispozici, byl rozdán a do konce našeho zasedání bude považován za přijatý, pokud nikdo nevznese žádné námitky v průběhu. Prosím. Ano, pan Manesku. Děkuji, paní předsedkyně. Mám dotaz. Rád bych se dozvěděl od vás, zda tedy se vám zdá příhodné říká paní Manesku, že ta výměna názoru bude s panem tajemníkem Modžanu pouze a e, my jsme přece výslovně pozvali paní ministrini. Já tady nevidím pana kolegu pan Nesteroje, ale já nevím, co by myslel on. Zda tedy se vyjádřil přímo v té pozvánce, že bychom se chtěli osobně sejít s paní ministrině a rovněž bych ráda poslyšela mínění kolegů a tážu se, zda tedy vůbec má cenu tu výměnu názoru tedy mít v takových eh, okolnostech. Din start că sunt de aceeași opinie cu coordonatoarea. Já bych eh, rád eh, poznamenal, že souhlasím s paní předsedkyní skupiny ALDE a ještě bych rád se vyjádřil v tomto smyslu. Náš výbor se dohodl na tom, že hlasování o cestě do Rumunska přesune na právě den, kdy budeme mít možnost výslovně diskutovat s paní ministriní pro regionální rozvoj v Rumunsku, protože tím bychom měli možnost nějakým způsobem prodiskutovat ty vážné zásadní problémy s regionálním rozvojem v Rumunsku. Proto jsme se proto rozhodli. My už jsme vedli určitý dialog v samotném Rumunsku a tak, jak už jsem řekla, my jsme to pak chtěli spojit, to hlasování, eh, s touto diskusí. Kromě toho, tento parlament a tento výbor zejména vždy projevoval dobrou vůli a byl připraven probrat vše přímo s paní ministrní tak, abychom podpořili regionální politiku, abychom tedy zrychlili absorpční kapacitu pro spolufinancování. Minulý pátek byli v Bukurešti členové našeho výboru, tam se účastní konference a právě paní Hübnerová, vy jste nám o ní říkala, tam šlo o regionální reformu, o absorpční kapacitu rumunských orgánů. Bohužel to ale proběhlo tak, že u této akce um, paní ministrině tam nebyla přítomna. Moje paní ministrině to už se téměř stává pravidlem. A proto uh, já tady bych eh, souhlasil právě s názorem paní kolegyně Manesku. Samozřejmě my tu diskusi vést můžeme, obecnou diskusi k situaci v Rumunsku a nikoli pouze v souvislosti s operačními programy, ale z hlediska eh, celých peněžních toků, jak to probíhá v mé zemi, která bohužel od 1. března je na úplně posledním místě na seznamu státu, co se týče absorpční kapacity. Přesto však žádáme, aby se dostavila příslušná ministrině na zasedání toho výboru, abychom ji i o tom mohli informovat jinak. Já pana statního sekretáře už, státního tajemníka už 15 let znám, já se s ním dobře znám, já ho osobně neodmítám ale tady musí být někdo z vládní exekutivy přítomen, aby osobně nás ujistil o své dobré vůli, aby nám vše vysvětlil a ujistil nás a projevil parlamentu příslušný respekt. Eh, když tedy se obchází národní parlament, eh, tak se to někde dělá, že se něco blokuje, to je jedna věc. Ale my tady toto akceptovat nemůžeme, abychom se s náma takto zacházelo v regionálním výboru. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem se krátce spozdila, ale opravdu připadá mi tady obtížné, že by tady paní ministrině se nedostavila do parlamentu, zejména když jsem se dozvěděla, že je v Bruselu. Tedy já proto žádné pochopení projevit nemůžu. My jsme přece zákonodárci Evropské unie, my připravujeme eh, příští eh, období eh, plánované a eh, my se snažíme stýkat s různými rozhodujícími činiteli a právě Rumunsko je pro nás důvodem k určitým obavám, co se týče jednak prosazování eh, nebo využívání finančních prostředků a absorční kapacity a mně by to tedy připadalo opravdu vhodné, že by tady ministrně přišla osobně pokud teda se už dnes to nedá zachránit, což pravděpodobně bude ten případ, tedy já bych rozhodně ráda vyslala to poselství do Bukurešti, do Rum- Rumunsku tedy, že je vhodné, aby paní ministrině se dostavila osobně a proč tedy dává přednost komisi před parlamentem, protože jinak mě to nepřipadá únosné. Thank you very much. Eh, Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Luhan a potom pan Van, Van Nistelrooy. Takže EPP, pan Lambert van Nistelrooy. Ano, já jsem dostal eh, včera v pět eh, odpoledne tuto informaci. Takže váš pohled je takový, já bych se na to podíval nejprve jako šéf delegace. Máme zprávu a myslím, že bychom měli podniknout kroky v souvislosti s dokončením této zprávy. A zároveň, a to bylo také výborné z hlediska obsahu, zároveň jsme tedy měli příležitost eh, pozvat paní ministrině Udreju a já bych k tomu asi řekl, že my bychom prostě měli pokračovat v práci na základě té zprávy a druhá věc je ta, že pokud by byla možnost, ale to je tedy otázka toho, co je možné získat na naši žádost, že nemůžeme nikomu nic přikazovat, nemůžeme prostě mít jistotu, že každý minister či ministerně sem dorazí přesně, kdy se to budeme přát. Takový je život a možná by předsed, předseda, předsedkyně našeho výboru mohla tedy informovat o tom, že takové přání výboru, ale my bychom měli podle mého tu diskusi o té zprávě vést eh, v přítomnosti zástupce Rumunska. Pan Luhan. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych eh, podpořil to, co zde říkal pan Van Nistelrooy. Nemyslím si, že bychom se měli zaměřit na to, kdo zde zastupuje vládu v naší dnešní debatě. Musí to být konstruktivní debata ohledně zprávy našeho výboru. Myslím si, že bychom se spíše měli zaměřit na konkrétní detaily, abychom se podívali na to, jaká je skutečná situace ohledně absorpční kapacity v Rumunsku. Ta situace je z mého hlediska poměrně dobrá. A já bych rád doplnil ještě pár poznámek k tomu, co se objevilo v rumunském tisku. Jedná se o určité kroky našich kolegů z frakce ALGE, ALDE, kteří chtějí záměrně dezinformovat rumunské obyvatelstvo, aby mohli napadnout pravicovou vládu kterou tvoří Demokratická liberální strana a další členové koalice. A proto si myslíme, že my zde v Evropském parlamentu bychom se neměřili zaměřovat na to, co se děje na populistické a politické úrovni členského státu Evropské unie. Měli bychom se spíše soustředit na debatu o podstatě. A proto návrh pana Boštinára, že by se odložila tato debata jen kvůli tomu, že se neúčastní ministrině, podle mě není přijatelný, protože paní ministrině vyslala svého tajemníka. Děkuji. Thank you, uh, Jan Olbricht. Yes, Chairman, uh... <coughs> Děkuji, Jan Olbricht. Ano, paní předsedkyně, já si myslím, že příznačnou charakteristikou Evropského parlamentu je snaha dobrat se kompromisu. A já si myslím, že ten dnešní e, případ bude důležitý pro naše budoucí aktivity. Je tedy otázkou, zda náš výbor může si přesně vyžádat po členské zemi toho či ono konkrétního ministra, anebo zda prostě žádáme o přítomnost zástupce vlády. Já si myslím, že to je velice e, důležitá otázka i do budoucna. Doposud byla tradice taková, že jsme žádali respektive jsme pozvali na jednání ministra či ministrině a ten se pak rozhodl, zda dorazí sám, nebo zda pošle nějakého zástupce. Já chápu v této věci, a o tom možná paní Král, jsou tady informace, že paní ministrině je přítomná v Bruselu a nemá čas přijít k nám a dala přednost někomu jinému, tak to by bylo třeba se vyjasnit. Možná naše paní předsedkyně by pokud by se skutečně toto prokázalo, tak bychom měli říct, že skutečně této skutečnosti litujeme. A do budoucna si myslím, že bychom to rozhodnutí na tom, kdo přesně bude vládu zastupovat, že toto rozhodnutí by mělo být ponecháno na vládě samé. Děkuji. Ještě někdo? Vážení kolegové, vyslechli jsme tady různé názory, různá vysvětlení. Samozřejmě my můžeme zvát mezi nás zástupce státních orgánů, to na uvážení vlády, ale zveme někde také konkrétně ministry, to byl právě tento případ. Takovým bylo rozhodnutí výboru pozvat přímo paní ministrině a já jsem obdržela dopis od paní Udry, že kvůli nepředvídaným povinnostem požádala tedy svého zástupce státního tajemníka Radona Muganu, aby zastoupil. Nicméně stále jde o ministerskou úroveň a jde o pozvání za účelem vyjasnění skutečnosti. Dále vaši, návštěv, vaše zprávu o návštěvě eh, Rumunska jsme chtěli propojit tady ze zkusí s paní ministriní a navrhovali bychom asi, aby se to neodkládalo, ale abychom vedli tuto vyměnu názorů za přítomnosti státního tajemníka. Ehm, další možnosti potom by bylo celý tento bod zrušit a tu diskusi odložit. Já bych navrhovala, abychom tu výměnu názorů dnes vedli s panem státním tajemníkem tedy a ráda bych vás informovala o tom, že se ještě spojím s paní ministriní Udreou a pokusím se zjistit, zda by nám mohla nabídnout nějaký náhradní termín. Takže takový je můj návrh. E, pokud nesouhlasíte, můžeme o tom hlasovat. Pan Viktor Boštenáru, prosím. Paní předsedkyně, já bych to spíše tedy viděl tak, že by to mohlo takto proběhnout, ale je třeba si vyjasnit alespoň jednu věc. Mohla byste nám říci vy nebo někdo jiný zde v místnosti, mohla byste nám potvrdit, že za paní ministrině je dnes přítomná v Bruselu, a nebo ne? Protože pokud je v Bruselu a přestože k nám byla pozvána, nepřijde, tak pak mi to připadá jako nepřijatelné chování. Já jsem proto, abychom konečně projednali tuto zprávu o Rumunsku, protože ty závěry jsou naprosto jasné, ale můžeme jako výbor akceptovat to, můžeme akceptovat vlastně oslabení naší důvěryhodnosti tímto způsobem. Já k tomu mohu říct jedině to, že nevím, zda paní ministrině dnes je přítomná v Bruselu, takže pokud k tomu někdo chce něco říct, si prosím. nevíme. Nemáme jistotu. Možná se můžeme dotázat eh, kabinetu pana komisaře Hána. A dozvěděli bychom se, že tady dnes je plánovaná schůze. Viktore, já bych navrhovala, abychom to vyjasnili později, protože nyní už má podle našeho dnešního pořadu dne pomalu začít ta výměna názoru. Musíme se rozhodnout, zda ji tady povedeme či nikoli, s tím, že stručný úvod by nejprve prezentoval pan státní eh, tajemník, potom byste vyprezentovali svoji zprávu a potom by proběhla výměna názoru. Můžete souhlasit s tímto postupem a zbytek, eh, zbytek vyjasníme později. Dopis paní ministrině s omluvou byl nesmírně, eh, nesmírně zdvořilý a upozorňoval tajemnosti. Dobrá, takže rozhodnutí padlo, nemusíme hlasovat. Předtím, před to názoru ještě máme na pořadu dne jeden bod. Eh, Lásla Suriana tu máme, takže se podíváme na bod čtyři dnešního pořadu dne. A vyslechneme si Lásla Suriana, který má, který má tady bod mandát k dialogu. Ano, pane Luhane, jenom bych rád řekl, že včera, hodinu předtím, než jsem nastoupil do letadla, Eh, jsem eh, hovořil s paní ministriní Udrou a můžete si být jisti, že dnes není paní ministrině v Bruselu. Já bych se rád zeptal paní Krylové, kde vzala tuto informaci. Můžete mi věřit, není v Bruselu. Hovořil jsem s ní hodinu předtím, než jsem včera nastoupil do letadla. Dobrá, takže předpokládáme, že paní ministrině není v Bruselu. Děkujeme vám za tuto informaci. A není Láslo Sorian. Láslo, poprosím tě velmi stručně o úvod k této věci. Vzpomenete si jistě, že už jsme to dlouze projednali posledně, takže pokud pro nás máte Laslo něco nového, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já jsem v Bruselu, takže můžeme pokračovat s tímto, s tímto bodem pořádu dne. Jenom velmi stručně Máme před sebou text, který schrnuje do pěti bodů celý návrh. Já bych doporučovala, aby toto bylo zasláno rozpočtovému výboru s tím, že se do toho zaprocojí ještě příští poznací návrhy. V kostce jde o to, v této fázi přípravy rozpočtu, že bychom chtěli hovořit ve prospěch politiky soudržnosti a všech opatření potřebných v rámci politiky soudržnosti a byli bychom vděční za jasný příslip konkrétních finančních eh, opatření. Zatím nejsme eh, schopni uvádět konkrétní čísla, ale těch pět bodů, do těch pěti bodů se eh, promítá tedy tento, tento požadavek, naše požadavky v oblasti politiky soudržnosti. Eh, týká se to všech, kdo mají na starost provádění politiky soudržnosti. Samozřejmě jsme si plně vědomi toho, že politika soudržnosti musí být eh, prováděna eh, v sedmiletém časovém rámci. Nedávno se přiblížila tomu vrchovému okamžiku a platby budou v letech 2012 a 2013 opravdu o velkém objemu, čili bude to období takové jakési špičky. Dalším důležitým bodem pro Evropský parlament je financování strategie EU 2020. Samozřejmě cíle této strategie e, jsou poměrně blízké e, cílům politiky e, soudržnosti. Nicméně bych rád zdůraznil, a je to také zmíněno v textu, že ty cíle nejsou zcela totožné, protože z hlediska Lisabonské politiky či strategie 2020 je jedno, který, eh, ve kterém členském státě či regionu vzniknou nová pracovní místa. Ovšem z našeho pohledu je velmi důležité pomáhat regionům, které zaostávají, tak, aby se srovnala úroveň s vyspělejšími regiony. Takže i když ty cíle do značné míry se překrývají, přece nejsou totožné a nesmíme dopustit eh, vzniknout situace, kdy by politika soudržnosti byla zcela podřízená Lisabonské strategii. Zároveň musíme v dobré vůli spolupracovat na provádění té evropské strategie. To je asi nejdůležitější věc, kterou bych rád vyzdvihl. A potom eh, druhý bod, samozřejmě neseme společnou zodpovědnost vůči evropskému daňovému poplatníkovi, pokud jde o vyčlenování finančních prostředků, dostupných finančních prostředků včas podle předem připraveného časového plánu. Musíme apelovat na radu jednotlivé členské státy, ministry, kteří jsou přítomni našim rozpravám, aby podpořili možnost včas využívat tyto prostředky. Jsem se jist, že zaostalejší regiony a státy jistě budou moci prostě vyrovnat svoji úroveň. A rád bych zdůraznil, že v uplynulých pár měsících, například v Maďarsku, se platby strojnásobily, což dokazuje, že při náležité péči ze strany příslušného členského státu je možné dosávat dobrých výsledků. Chceme také apelovat na transparentnost a racionalizaci implementace. To jsou naše žádosti určené komisi. Nemám mnoho času, ale rád bych přece jen ještě upozornil na jednu věc týkající se časového rámce. Pokud 14. tedy tento týden máme termín pro předkládání pozměňovacích návrhů k tomuto velmi krátkému textu, myslím, že se nemilím ohledně té časové lhuty, a potom eh, v květnu 25. 26. na schůze výboru, eh, kdybychom mohli zprávu přijmout, odhlasovat, tak tady bych rád ještě doplnil, že příští týden 20. dubna komise zveřejní sdělení obsahující představu pro nadcházející rok 2012. Jakožto koordinátor v rozpočtovém výboru se budu účastnit schůzky, respektive tedy zasedání, kde komise zveřejní toto sdělení a možná jakožto zpravodaj doplním určité pozměňovací návrhy k tomuto textu, který máte nyní před sebou. Zatím vám nemohu říci, zda ty pozměňovací návrhy či pozměňovací návrh bude znamenat, že podpořím sdělení komise, či naopak na vás budu apel vás budu žádat, abyste e, přišli se změnovými návrhy, které by věci trošku napravily. Nicméně e, možnost takovýchto pozměňovacích návrhů vždy existovala, existuje nyní, já se budu dále spolehat na koordinátory a pokud budou vzneseny pozměňovací návrhy, pokusím se je zapracovat do textu tak, aby, aby můj text měl všeobecnou podporu ve výboru. Děkuji, Láslo, a nyní zahajuji diskuse, dám slovo stínovým zpravodajům. Poprosím vás, pokud možno, o co největší stručnost, protože už máme časový sklus a nezapomeňte, že jsme to před třemi týdny dopodrobná projednali. Takže stínový zpravodajové nejprve Derek Wogan. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdřív bych rád poděkoval zpravodaj za tuto zprávu, která je stručná, ale také obsahuje vyvážené a dobré návrhy. Souhlasím především s tím, že politika soudržnosti je důležitá pro budoucnost, protože budeme nutně potřebovat zaměstnanost a vytváření nových pracovních míst v našich členských státech. Mám zde poznámku k odstavci 1. Myslím si, že možná bychom měli říci, že programy pro rok 2007 až 2013 jsou eh, nyní na úrovni, kdy běží a postupně se bude navyšovat eh, přidělování prostředků. Například eh, tam, odkud pocházím já, už jsme přidělili 80% ze současného programu, takže se urychluje průběh a možná bychom měli to ve zprávě zdůraznit. V odstavci dvě. myslím, že zpravodaj má pravdu, když říká, že cíle Evropy 2020 jsou pro nás důležité, ale nemyslím si, že by to měly být jediné cíle. Regiony mají různé priority a měla by zde tedy být flexibilita, aby se regiony mohly rozhodnout o svých prioritách, protože celá řada z nich by zapadla do strategie 2020, ale mohou mít i jiné priority. A myslím si, že to by bylo zajímavé tam říci. A potom odstavec 5. Všichni se shodneme v tom, že potřebujeme adekvátní zdroje pro politiku soudržnosti je v pořádku, že to zde říkáme, ale také bychom měli říci, že když už jsme ve fázi, kdy vše probíhá, tak eh, členské státy a regiony navyšují zdroje a alokace. Možná tedy budeme potřebovat více zdrojů do rozpočtu 2012 pro politiku soudržnosti a to bychom měli v odstavci 5 také zdůraznit. Děkuji. Ještě někdo si chce vzít slovo? Ne? Takže François Alfonzi. Ano, paní předsedkyně, velmi stručně. My schvalujeme principy této zprávy, především důležitost toho, že chceme přitáhnout pozornost rozpočtového výboru na to, že je důležité navyšovat postupně rozpočtové zdroje, protože se dostáváme do fáze, kdy se završují programy a pokud ty platby budeme převádět mechanicky z jednoho roku do druhý, tak, na druhý, tak se dostaneme do fáze, kdy vše bude zablokováno a to by bylo velmi politování hodné. A samozřejmě chceme také zjednodušit postupy. Je zde jedna otázka, kterou si kladu a kterou také položím zpravodaj. Týká se to pilotních projektů a podobně. Nemyslíte si, pane zpravodaj, že v této zprávě bychom měli naplánovat něco, aby se mohly vzít v úvahu právě tyto pilotní projekty? Děkuji. Patrice Tyrolien. drazí kolegové, do roku 2014 bude Evropská unie mít 272. region. Máme to článek 365 smlouvy a tam máme další ultraperiferní nebo velmi vzdálený region, který bude schválen jednomyslně radou. Na rozdíl od eh, předstupních nástrojů, zde je důležité, aby i toto území od začátku příštího programového období mělo co největší absorpční schopnost a proto je důležité od příštího roku vytvořit nástroj, který bude schopen připravit především na odborné úrovni implementaci příští politiky soudržnosti. Výbor pro regionální rozvoj který je přímo zodpovědný za otázky nejvzdálenějších regionů, musí vést tuto bitvu v rámci rozpočtu, pokud jde o rozpočtová jednání. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nikdo další už se nehlásí, takže bych se ráda zeptala Lásla, zda chce ještě stručně okomentovat příspěvky. Ne? Ano? Eh, Děkuji, paní předsedkyně, drazí kolegové. Mám pocit, že to, co například eh, řekli socialističtí stínoví zpravodajové, je jasně v záměru textu. Možná můžeme trochu změnit znění, ale já jsem chtěl vyjádřit přesně to, co jsem zde slyšel. A to tež platí i pro další řečníky. Pokud jde o nové regiony, které se připojí, tak eh, tam říkáme, že pokud to zatím ještě není na programu, tak nemůžeme mobilizovat příliš mnoho zdrojů do budoucna. V každém případě je to důležitý bod a můžeme si vyslechnout to, co jsem zde slyšel. Na závěr jsem ještě neříkal, že pilotní projekty jsou velmi důležité a měli bychom se poučit také z minulosti. V minulém roce jsme měli, pokud mám správné informace, 20 návrhů a 6 z nich eh, uspělo a jsou zařazeny do rozpočtu na tento rok. Já jsem požádal všechny, kteří získali tyto souhlasy v minulém roce, aby se podívali na to, jak jsou důležité tyto projekty pro přípravné akce. To je to velmi důležité a Měli bychom se zejména podívat eh, na to, že mým záměrem je, aby to bylo i nadále na pořadu jednání, je to má priorita, jako vždy, a potom uvidíme, že zde bude i prostor pro další pilotní projekty, měly by být eh, připraveny v květnu. A podíváme se na to, zda je chceme dát eh, do toho prvního koše pro paní Balzány a zde chceme mít předběžnou kontrolu ze strany komise. Jak víte, toto je jedno z tajemství úspěchu, takže pokud je návrh připraven, tak ho prosím předložte co nejdříve a buďte tak hodní a informujte mě o svých plánech, protože to mě opravdu velmi potěší. Takže budu rád, když dostanu jakékoliv pozměňovací návrhy a vyslechnu si i stínové zpravodaje a doufám, že budeme mít text, který se dočká velké podpory v celém rozpočtovém výboru. Děkuji. Děkuji, Laslo. Já to chápu z změny názoru tak, že můžeme pozvat někoho z generálního ředitelství pro regiony, aby nám poskytl komplexní informace o pilotních projektech. Takže se domluvíme s Láslem, kde by bylo nejlepší načasování. Jediná věc, o které musíme rozhodnout dnes, je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. Já navrhuji 15. čtvrtý ve 12 hodin, to znamená v poledne, takže 15. dubna. To je jediný doplněk k tomu, co jste říkali. Děkuji kolegové a nyní bych ráda pozvala pana státního tajemníka a poprosím jej o stručný úvodní příspěvek a potom si vyslechneme, co nám řekne Lambert jako představitel nebo vedoucí předseda tedy skupiny, která navštívila Rumunsko. A potom budeme mít výměnu názorů s panem státním tajemníkem. Razvan Morgano má tedy slovo jako první. Prosím. Thank you very much. I'm oh, sorry. It's open. It's okay. It's okay. <laughs> For the beginning, I'm very honored. Děkuji. Na, v úvodu bych rád řekl, jak je pro mě ctí eh, být zde hostem jedného, jednoho z nejvýznamnějších výborů v tomto parlamentu. No, a za druhé, od samého začátku bych rád, aby bylo všem celé jasné, že já zde reprezentuji paní ministrině pro regionální výbor a jsem zde pouze proto, abych diskutoval o regionálních operačních plánech, které reprezentují 90 pro eh, peněžní prostředky, které byly Rumunsku vyhrazeny na období 2007 až 2013. Tedy chci zcela jasně říci, že když hovoříme o situaci v Rumunsku, tak ne obecně, ale pouze o těch operačních eh, programech tedy. Děkuji. Implementace regionálního rozvojového programu. Regionální rozvojový program dělá, deva, činí 90 celkového rozpočtu na období 2017 2013 eh, z těch eh, fondů strukturálních a soudržnosti. A vývoj je eh, možné pozorovat na takovém grafu. Od roku 2007 vše bylo propracováno tak, aby to bylo v souladu s vývojem ehm, rozvoju programu, to spotřebování prostředků, spolufinancování eh, státními orgány a efektivní vyplácení do 1. dubna 2012. Eh, to je 3 ehm, 1151 milionů lei, což je na období 2007 až 13 20 už bylo spotřebováno. Pak regionální rozvojový program, kdy Tedy bohužel tlumočníci nejsou schopni tlumočit veškeré číselné údaje, omlouváme se. Jak jsem říkal, Evropský fond pro rozvoj venkova, který je hrazen ze strany Evropské komise, dostahuje výše 248 eh, milionů euro. Je to 6,7 rozpočtu na rok 2007 až 2013. Až do konce roku 2011 eh, orgán, který je zodpovědný za program eh, rozvoje venkova, měl následující cíle. Evropský fond pro rozvoj venkova a prohlášení o výdajích, které se předávají platebním orgánu dosahovaly výše 735 milionů eur, což je 19,8 všech programů. Omlouvám se, že vás přerušuji, ale vy čtete Tlumočníci, zejména tedy tlumočníci například v německé kabině, bojují s těmito čísly. Eh, Pan státní tajemník by byl velice laskav, kdyby mohl například všem nebo kabinám předložit tabulku s těmi číselnými údaji, to by nám pomohlo. All, all these data are public všechny tyto údaje jsou veřejné, takže je samozřejmě můžete mít k dispozici a já to pošlu vašemu výboru, pošlu vám všechna, všechny tyto údaje. Velmi brzy. Fondul, Fondul European de Dezvoltare Regional Evropský fond pro rozvoj venkova, tedy ta část, která už je zaplacena, dosahuje výše 670 milionů eur, což je 18,2 rozpočtu programu. Pokud jde o programy nebo projekty nasmlouvané v rámci programu regionální spolupráce, tak eh, celková výše pro období 2007 až 2013 102,74 milionů lej, což je naše rumunská měna, 4 miliardy 310 milionů eur. Celkový objem podepsaných smluv je přes 1200 projektů v celkové výši 14,1 milionů lej, což je 3,37 miliard eur. Evropský fond pro rozvoj venkova, pokud jde o smlouvy podepsané od začátku programu, 9,1 milionu lej. Promiňte, omlouvá se řečník 9 tisíc lej. To znamená asi 60 prostředků z Evropského fondu pro rozvoj venkova pro období 2007 až 2013. A rád bych zde udělal takovou malou odbočku. Letos ukončíme smluvní období pro program regionální spolupráce. A můžeme říci, že v září, pokud půjdeme stejným tempem, završíme celé kontratační období, které je potřebné k tomuto plánu regionální spolupráce. K dnešnímu dni máme 4,3 miliardy eur na řízení, ale máme projekty, které překračují 11 miliard eur. Jsou to projekty, které jsou předloženy, jak jsem říkal, a které překračují výši 11 milionů, miliard eur. Hodnota Evropského fondu pro rozvoj venkova pro projekty, které byly předloženy od začátku programu až do dnešního okamžiku, představují téměř 8 miliard eur což je 211,9 z Fondu pro rozvoj venkova na období 2007 až 2013. Ale bohužel my můžeme dosáhnout pouze hranice 150% pro schválení, ale když překročíme těch 150%, tak už nemůžeme předkládat další projekty ke schválení. Už nemohou být začleněny do systému hodnocení. Když pracujeme s místními úřady, tak toto kritérium vedlo k tomu, že místní úřady chtějí předkládat ještě více projektů. Pokud eh, jsme měli na konci roku 2008 pouze čtyři smlouvy v hodnotě 42 miliard eur, tak dnes máme tedy v březnu 2011, 3 miliardy eur z těch fondů, které jsem zmínil už dříve, pokud jde o nasmluvané projekty, a to je opravdu obrovský nárůst. Podle mě je velmi snadné hovořit o všech těchto údajích, protože já pocházím z místní samozprávy a jsem toho názoru, že místní samozpráva je silným článkem rozvoje Rumunska. Plán na posílení absorpční kapacity strukturálních fondů a fondů soudržnosti. V prosinci 2010 předseda Evropské komise poslal dopis rumunskému prezidentovi a premiérovi a upozorňoval je na sníženou absorpční schopnost Rumunska. Navrhuje dvě prioritní opatření rumunským úřadům. Za prvé, vypracovat plán mimořádných opatření pro zvýšení absorpce a jmenování národního koordinátora na vysoké úrovni aby bylo možno provádět tento plán mimořádných opatření, aby byl koordinátor za implementaci tohoto plánu zodpovědný. DG Regi řekl, že potřebujeme plán, který bude konkrétně hodnotit hlavní problémy a stanoví konkrétní opatření, kde bude jasně definováno, kdo je za to zodpovědný a jaké jsou lhuty k realizaci. Generální ředitelství Regi také zdůrazňovalo význam kontrolního orgánu, při kontrole implementace plánu. Úřad pro koordinaci strukturálních nástrojů začal fungovat v lednu 2011 a začal zavádět plán prioritních opatření pro posílení absorpční kapacity strukturálních fondů a fondů soudržnosti v Rumunsku. První alternativou k tomuto plánu byla věc, o které se už debatovalo z DG Regi na výroční schůzi kontrolních orgánů 13.2. tohoto roku. Vzali jsme v úvahu připomínky a 3.3. jsme poslali rumunské komentáře k návrhům Evropské komise. Tento plán bude ukončen v dubnu tohoto roku. Aby bylo možno zvýšit eh, koordinaci při implementaci tohoto plánu, tak eh, rumunská vláda vydala 16 března vyhlášku, ve které se říká, že tento orgán funguje pod dohledem vlády, pod přímým dohledem premiéra. Plán mimořádných opatření je takovouto cestovní mapou pro střednědobý a krátkodobý horizont. Jedná se o plán, který chce rumunská vláda implementovat v úzké spolupráci v Evropskou komisi. Obecným cílem je vyřešit problémy a nedostatky, které ovlivňují proces implementace strukturálních fondů a fondů soudržnosti. A to, aby bylo možno co nejrychleji a nejvíce vyřešit tyto problémy. Máme zde tedy sedm směrů, a vycházíme z analýzy současné situace. Na základě toho jsme identifikovali prioritní opatření k redukci překážek a problémů při absorpci, řízení projektu ze strany zodpovědných orgánů. Jsou zde také finanční aspekty pro řízení operačních programů a projektů veřejné zakázky a další, pozdější zakázky. Další prvek. Kontrolní činnost a další prvek. Vliv eh, postupů a externích systémů řízení strukturálních fondů a jejich dopad na systém hodnocení implementace projektu. Je třeba zajistit eh, odpovídající administrativní kapacitu úřadu zodpovědných za implementaci operačních programů. Schopnost a odpovědnost eh, příjemců. A z dlouhodobého hlediska by implementace tohoto programu měla vytvořit potřebné podmínky k tomu, aby bylo dosaženo cíle, který je stanoven v Národním referenčním plánu pro období 2007-2013. Potřebujeme absorpční kapacitu, která dosáhne minimálně 90 v Rumunsku. V roce 2011, i když eh, některá z těchto opatření budou mít pouze částečné důsledky, je zásadně dosáhnout tohoto ambiciozního cíle, aby v letech 2012 až 2015 byly sníženy nebo tedy odstraněny překážky, které byly zatím konstatovány. Na konci roku 2011 by absorpční kapacita Rumunska měla být vyšší, měla by dosahovat 20 až 25 Děkuji. Uh, thank you uh, very much, uh, Minister. Děkuji, Lambere. Děkuji za tyto informace. Děkujeme panu státnímu tajemníkovi za tyto informace, které se nám sdělili. Naše návštěva v Rumunsku byla ve skrze pozitivní. Hovořili jsme s představiteli různých regionů, Eh, navštívili jsme šest regionů, eh, hovořili jsme se zástupci obcí a orgánů samozpráv v různých částech země. Prohlédli jsme se nikoli pouze hmotnou strukturu, ale rovněž sociální projekty, seznamovali jsme se s problematikou Romů, vystavou Vitu, um, zacházení s odpadem, Podunají, tedy ta návštěva stála za to. Ehm, měli jsme mnoho prostoru, abychom se sami chopili těch témat, které slyšíme i nyní z úst pana státního tajemníka, například nízká eh, úroveň absorpční schopnosti. Eh, často se zdá, že to souvisí s organizací eh, nebo snad se spolufinancováním, anebo zda je někdy ten přístup příliš byrokratický a tedy je překážkou ale návštěva byla eh, dobrá, hodnotná a dala nám zároveň příležitost zlepšit i svůj přístup. Pan státní tajemník se právě k tomu vyjádřil. Eh, zlepšit eh, přístup k těmto fondům a ta plánování, ten, ten seznam priorit a plánování priorit, o kterém hovořil, to je přesně ten správný způsob, jak se s tím vypořádat. Nyní eh, další eh, rozvoj, jakým způsobem tedy můžeme něco vyhodnotit. No, je na to příliš brzy zatím, se zdá, jako jsme to právě uslyšeli, ale bude-li se pracovat cíleně s komisí a bude se rozlišovat na různých úrovních, tak to určitě půjde dobře. Jinak k dalšímu zacházení s tím tématem v našem výboru samozřejmě na pořadu je mnohem více hm, otázek, například účast různých regionálních zpráv. Ta se musí posílit. Já bych řekl, že Zatím je vše velice roztříštěno, není tam koherentní regionální organizace, například ve srovnání s Polskem. Tam opravdu trochu zaostáváte, například v souvislosti se spolurozhodováním orgánů nižší úrovně. Možná by tam bylo dobré, aby ta spolupráce těch regionálních zpráv a orgánů byla lepší. Dále, zabývali jsme se i postavením Romů. Minulý týden Evropská komise předložila nový rámcový program k otázce Romů. Pokud ale například bychom se měli zabývat prostředky na výstavu um, obytných jednotek, tak já se tážu, zda je to příslušným způsobem využíváno. Nevím, zda tedy ty regionální orgány, například v oblasti Tymiš, mohou sami něco podnikat. Máme tam kvalitní příklady, jak na to. Jak je možné budovat domy a byty um, pro určité labilní skupiny obyvatelstva a spojit to i s vzděláváním a osvětou. Celkem měli jsme právě různá témata, dialogy a rovněž akční programy. Říkáte, že zde je soulad s tím, jak Evropská komise a Rumunsko pohlíží na priority. Mohli bychom si to ještě prohovořit separátně, společně tedy se zástupci Evropské komise, případně se zástupci na nejvyšší úrovni z Romonska, tak abychom ten program prošli bod po bodu, protože někdy my zíráme, když se podíváme na ten rámcový program 2014 až 20 a budoucnost politiky soudržnosti neustále se zdá, že tam dochází k určitým střetům, ale když se podíváme na absorpční schopnost, a e, ta řízení výběrová a to, co se tam dělá, tak to by byl důležitý krok budování důvěry. Tedy nikoli ve směru e, k Rumunsku, ale rovněž ve směru k politice soudržnosti. Nevím, já vím, že se brzy bude hlasovat, ale nedalo by se dohovořit nové datum zasedání, například po letní přestávce, ještě abychom měli jak Rumunsko, tak komisi, tak nás, abychom si probrali ten akční program, ty priority, jakým způsobem tedy to rozvrhnout a e, podívat se na to trochu pod drobnohledem. Slyšeli jsme tady mnoho čísel, nevím, zde tedy ta e, čísla jsou e, důvodem k veliké radosti. Já tu představu nemám, snad ano, ale rozhodně bychom rádi podpořili jakýkoliv mm, pokrok ve výboru. Děkuji. Eh, Konstance, děkuji paní předsedkyni. Já bohužel jsem se nemohla účastnit té návštěvy Rumunska, ale v minulosti jsem často Rumunsko navštěvovala a říct musím jedno. Samozřejmě existují skvělé příklady využívání evropských prostředků v Rumunsku. O tom není žádných pochyb ale vidím, že tady je veliký nesoulad mezi několika málo kvalitními projekty a tím, tou obrovskou potřebou investic a posílení infrastruktury a různého druhu. Eh, dopravní, eh, komunikační, zdravotní, eh, vzdělávací a tak dále v jiných oblastech. A já se trochu obávám, zda tedy ten cíl, to, že jsou k dispozici peníze evropských daňových poplatníků a ti čekají, že se to bude rozumným způsobem utrácet, aby oni nemuseli se vracet zpátky, protože nebyli vstřebány. A já mám dvě otázky. Za prvé, v čem to vězí? Mohlo by to vězet i v tom, že tam ti lidé v té správě, ti zaměstnanci jsou dobře vzděláni ale poměrně rychle pak odcházejí do lépe placené práce a tedy ta zpráva už nemá eh, ty vědomosti, nemá ten potenciál se tím eh, zabývat dlouhodobě. A nebo to leží na evropských institucích. Já tedy souhlasím s Lambertem, když se nás budou ptát, eh, co bychom měli si představit, kolik peněz potřebujeme na politiku soudržnosti od roku 2014, tak musíme nikoli pouze v Rumunsku, ale i v ostatních zeměch umět dokázat, že ty peníze od nás, Evropského parlamentu, jsou koncipovány do nějakých smysluplných priorit, ale že se to pak i děje v těch zemích, že se to pak tímto způsobem i um, ty prostředky um, spotřebovává a vstřebává. To chceme, abychom byli schopni dokázat, že v těch regionech ty prostředky jsou využívány přiměřeným způsobem. A tady bychom rádi viděli, aby právě v Rumunsku docházelo k většímu prokroku. A já s napětím budu očekávat mm, odpověď na otázku, v čem vězí jádro těch problémů. Děkuji. Viktor Boštináru, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, um, abych hovořil rumunsky. Já jsem v minulém týdnu uslyšel takové sdělení Rumunské národní banky, nebo si přečetl, a tam říká guvernér té banky, že není schopen um, přitáhnout prostředky eh, z Evropské instituce do Rumunska a že je to alarmující. A právě slyším, že paní ministrině zrovna přistála, je politování hodné, že nemůže eh, přijít a to, co řekl zpravodaj naší cesty, ano, přijetí jsme byli výborně. Ehm, setkali jsme se s velice přátelským eh, přijetím a kvalitně jsme pracovali. Ale mám dvě otázky tady na pana tajemníka. Jak to vypadá s regionálními reformami v Rumunsku? To byl přece jeden z našich závěrů, že by k ním mělo dojít. To byla tedy první otázka. A druhá, co dělá vláda, co dělají regionální orgány, aby opravdu zlepšili tu absorpční kapacity. Tady jde o to, aby ty závěry naší zprávy a zprávy Saraš nějakým způsobem byly eh, zužitkovány. To je totiž taková nadace pro eh, rozvoj otevřené společnosti. Vše poukazuje na to, že zde ta zpráva je velice nekvalitní. Ehm, máte tam například volná pracovní místa, kde by mohli lidé opravdu přibít a zabývat se tím intenzivněji Eh, protože se zdá, že tam ty prostředky jsou redukovány spíš. A dále eh, je tam něco eh, o nějakých prémích. V létě hovořila rumunská vláda o těch výkonnostních prémích. A třetí věc. Před asi dvěmi týdny byla částka 4,2 miliard euro vyhrazena pro eh, další období plánovací od roku 2014, aby mohly být rozvíjeny infrastrukturní projekty. A nyní já bych eh, se rád dozvěděl, zda by se ty peníze nedaly lépe využít na zlepšení spolufinancování ní. A tam potenciál v té oblasti, protože DPH krize v rumunských domácnostech vede k tomu, že rumunský potenciál spolufinancování nevypadá dobře. Nebylo by lepší to využít spíše na zlepšení spolufinancování rumunských eh, domácností? Děkuji. Prosím, paní Manesku. Paní Manesku, děkuji. Já bych eh, Nejdříve chtěla eh, poděkovat panu Možanovi za jeho úvodní proslov. Ano, seznámil nás, veli, seznámil nás velice mnohými číselnými údaji, procentními částkami, ale já bych se ráda vrátila k samotné podstatě věci, na níž upozornil pan kolega van Nistelrooy. My přece hovoříme nikoli o tom, co bylo, ale o tom, co bude, o tom období 2014 až 2020, tam už se něco jakoby e, plánuje a hovoříme o tom, že tam bude opravdu rozhodující, jaká bude ta e, absorpční schopnost. V současné době to je v Rumunsku tak, ať se nám to líbí nebo ne, že totiž zásadní argument pro euroskeptiky a pro ty, kteří chtějí neustále hledat e, nějaké Ehm, nedostatky politiky soudržnosti, že je to takový parádní příklad. Rumunsko prostě stojí přímo hm, v cíli pod reflektorem jako příklad selhání politiky soudržnosti. Ale tady nejde pouze o to, že by na to doplácelo Rumunsko, na to doplácíme tím my všichni, že se Rumunsko neumí zhostit své odpovědnosti v tom, jak za nakládá s prostředky um, politiky soudržnosti. Víme, že komise už má sdělení, má akční plán, že vše bylo odsouhlaseno ve spolupráci s komisí, ale bylo by dobré, kdybychom se dozvěděli, zda ten akční plán tedy už byl opravdu odsouhlasen a přesně co v něm stojí, protože tady máme odborníky a nemusíme hovořit pouze o um, obecnostech. Tady bychom se měli zabývat o podrobnostech toho, jak to vypadá v tom akčním plánu, kdy má být prosazen, kdy má být realizován, pokud nebude realizován opravdu urgentně, tak by mohlo dojít k tomu, že e, to bude až na konci roku 2012 a to už může být příliš pozdě. Další otázka na pana Možanyho. Kromě toho akčního plánu, kdy tedy bude e, realizován a zda tam jsou i kroky týkající se DPH a proplacení DPH, eh, protože to je konkrétně něco, s čím mají neustále dočinění obce eh, s čím se potýkají. Je tam nějaký paušální propočet? Pokud ano, tak to by bylo důležité. A jak to vypadá rovněž u toho veřejného vypisování eh, zakázek, veřejných zakázek a zda tam jsou uvolňování eh, nejrovněž prostředky. Zda jsou vyhrazeny a zda to tak eh, v obcích může být spotřebováváno a rovněž zda by se mohlo zjednodušit určité postupy. Já tam mám od komise určitá doporučení. Pokud se něco nastaví na národní úrovni a bude to ještě stíšen, stíženo tím, že to neumožní lepší provádění projektu, že to bude velice formální, tak já bych se chtěla dozvědět, zda vaše ministerstvo, jež tady zastupujete, je ochotno vůbec přiznat, že potřebuje pomoc a zda je ochotno tu pomoc ze strany komise právě po technické stránce i přijmout. Možná eh, by bylo dobré, kdyby tam přijeli odborníci komise, že by například se podívali na eh, ta manažerská, mm, do těch manažerských eh, kanceláří, a pomohli příslušným orgánům po technické stránce, že by například dali k dispozici poradce a ti by víceméně provedli um, rumunské um, manažery celým projektem. Tedy to je z mé strany otázka a zároveň bych eh, ještě chtěla, abyste vy a vaše ministerstvo pochopili, že tady nám nejde o to, ne nutně, abychom eh, pouze rozebírali problémy Rumunska, aby Rumunsko nějakým způsobem zde bylo neustále vytýkáno prstem, že nám jde o celou Evropu, o budoucnost fondu soudržnosti. Hovoříme o těch dvěch miliardech eur a samozřejmě, že by bylo skvělé, kdyby eh, to mohlo natést i do spolufinancování, protože to by opravdu bylo nutné a je to více než potřeba. Já bych se ráda dozvěděla, jaké priority u těch priorit budete nastavovat. Před nedávném jste na venkově například otevřeli mnoho sportovišť, ale tam například ještě ani není škola často. Takže já bych ráda to viděla v kontextu priorit Zamýšlí se někdo vážně nad nějakou koncepcí priorit, anebo jste se spíše e, vede úplně náhodně v souladu s tím, co koho zrovna napadne? Děkuji, Katrin. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu státnímu tajemníkovi. Já jsem se bohužel nemohla účastnit té cesty do Rumunska, ale četla jsem zprávu a hovořila jsem i s kolegy o některých věcech, které tady jsou trošku znepokojivé. Je trochu nešťastné, že to překladatelé, že to tlumočnice naše dnes nestíhali během vašeho projevu, eh, který byl tak rychlý. A poznamenala jsem si několik čísel, možná mi pomůžete objasnit. Zmiňovala jste, že máte vysokého státního představitele, to je, myslím, velice dobrý krok, protože je skvělé mít nějakou kontaktní osobu, když se nedaří něco vyjasnit. Takže doufám, že ta osoba, která byla jmenována do této funkce, má potřebné kvalifikace a, a znalosti. Nicméně, co jsem se tady chtěla poznamenat, z 11 miliard eur, kteréž byly vynaloženy, 4,6 miliard šlo na řízení to znamená téměř 40 celkového objemu již vynaložených prostředků. Pokud to mám poznamenáno špatně, tak se omlouvám, ale připadáme to opravdu velký podíl na eh, řídící náklady. Já také eh, jsem působila v, místních, v místní samozprávě a eh, v neziskovém sektoru a fungovali jsme také, nebo použi, využívali jsme také granty a vím, jak jak snadno se náklady na řízení projektu mohou vymknout. Mně připadá tady tato cifra velmi vysoká. A já jsem nezachytila, zda tady šlo o náklady na řízení na regionální či na celostátní úrovni. Byla bych raději, kdyby to řízení a zpráva projektu bylo vykonáváno blíže místu implementace, nikoli na té státní úrovni. To by se nám tady mohlo ještě vysvětlit. Také jste hovořil o každoročních jednáních s komisí za účelem objasnit dosažený pokrok. Mně připadá, že to není příliš často, jednou za rok. Možná by bylo hodné setkávat se na vysoké úrovni s komisí o něco častěji, tak, aby bylo možné situaci sledovat. Protože co také vzešlo z té zprávy, je, že ti, kdo mají na starost tyto projekty, potřebují větší podporu a pomoc. Že ty protože dovednosti potřebné pro zajištění řádné realizace projektu jsou velmi specifické a možná eh, by pomohlo zvýšení dovednosti příslušných eh, pracovníků. Možná by bylo vhodné tedy zvýšit frekvenci jednání s komisí. Komise určitě disponuje pracovníky, kteří mají veškeré potřebné dovednosti a expertízu. Nemám již mnoho času, ale ještě bych tedy ráda vedla jednu věc. Zdá se, že v rumunských bankách sedí opravdu eh, velké objemy finančních prostředků. Mě by zajímalo, co se děje eh, s úroky. Eh, ty také jsou potom vynakládány na projekty, anebo, anebo to prostě mizí v rumunských bankách. Čili pokud ty prostředky nejsou čerpány a jsou uloženy v rumunských bankách, co se děje s úroky, prosím vás? Děkuji, kolegové. Bohužel máme velmi málo času a ještě čtyři, čtyři kolegy či kolegy na seznamu, takže poprosím o stručnost. Nejprve pan Stavrakakis, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane státní tajemníku, za informace, které jste nám dnes poskytl. Já budu hovořit velmi stručně. Jedním z důvodu nízké absorpční kapacity v Rumunsku je nízký počet pracovníků, kteří jsou vyčleněni na evropské projekty. to byla také jedna z věcí, které jsme zaznamenali během naší návštěvy Rumunska loni v listopadu. Je pravda, že lidé, kteří mají příslušné dovednosti, jsou eh, často, často ty odcházejí do soukromého sektoru, kde dostanou lepší plat. Čili zajímalo by mě, zda vláda se snaží nějak řešit to, tento problém. Děkuji, pan Joachim Teller. Ano, děkuji, paní předsedající, pane státní tajemníku, kolegové, kolegyně. Já předesílám, že já jsem byl členem delegace, která byla v Rumunsku a ještě bych rád výslovně rád poděkoval rumunským kolegům zde ve výboru za program, který nám připravili a rovněž za tu možnost opravdu hlubokého důkladného náhledu do toho, jak vypadá regionální politika v Rumunsku a tak mnoho příkladů, které jsme tam uviděli. Problematika toho, o čem se zmiňují kolegové a zejména pan Van Neseroy, k tomu já už se nebudu vyjadřovat, že to nebudu opakovat. Já jsem měl ale přesně stejný dojem. Já jsem čekal, že právě regionální orgány, tak to je totiž běžné v Německu, um, že nadávají na byrokratici v Bruselu. Ale tak to nebylo. Ty problémy, které eh, jsme tam viděli, se zdálo, že si Rumuni uvařili sami. A jeden bod, který bych zde rád vypíchl. Ehm, ta samozpráva obcí a regionu zatím není vybavena patřičnými nástroji pro prosazování e, politiky soudržnosti, kterou potřebujeme. Tam se musí v těch státech přece přenášet ta odpovědnost na ty orgány, které jsou v, té, v tom no, odpovědny za realizaci toho programu. A to opravdu bylo velice nápadně zřejmé. A druhá věc, Stejně tak, eh, ono to totiž prospívá německému hospodářství, ale že u mnohých těchto projektů byly angažovány německé firmy, které tyto projekty realizují. Na druhé straně jsem nyní až posléze se dozvědět, protože já už řeknu, už nikdy více, že totiž máme mnohé aktéry, každý do toho chce něco říci, ale vlastně nikdo není ochoten rozhodovat. Tedy vnitřní rozhodování, samozpráva, e, víceúrovňová zpráva, řádně zorganizovaná, to by bylo důležité. A kromě těch věcí, které už zde zazněly, nemohu než neustále zdůrazňovat, že v současné době hovoříme o tom střednědobém výhledu, o finančním aspektu v politiky soudržnosti tam to ještě není vše zachráněno a to je přece jeden ze základů um, politiky Evropské unie. My bychom rádi prokazovali solidaritu, říkám-li my, tak to jsou čistí přispěvatele. Ty země, které jsou silnější, přispívají na ty slabší sociálně slabší, aby tedy v té Evropě dohnali ostatní, ale zároveň musíme jasně vidět, že ty peníze jsou um, spotřebovávány rozumným způsobem. Tím nás může politika soudržnosti vést do budoucna. V opačném případě eh, vyhrají ti, kteří říkají, politika soudržnosti nepřináší ty výsledky, které eh, má. A právě na Rumunsku je nyní, aby dokázalo, apeluje tedy na ně, že pokud nebude přistupovat k té správné praxi, k těm osvědčeným postupům, jak zacházet s těmi prostředky účinně, efektivně, tak e, alespoň v tom tedy e, zbylém období současného e, období jinak zklame všechny. Takže bych prosila, aby to spotřebovali. Děkuji, Josef Matula. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych také poděkoval kolegům za to, jak uspořádali cestu našeho výboru do Rumunska a také za příkladnou spolupráci i s kolegy z jiných politických frakcí. Když jsme společně s rumunskými kolegy navrhli tuto cestu, chtěli jsme, aby tato cesta přispěla k tomu, abychom se seznámili se zkušenostmi a s praxí a mohli využít technických znalostí a zkušeností kolegů z Evropského parlamentu ke zvýšení rumunské absorpční kapacity. Je jasné, že Rumunsko takovéto zvýšení absorpční kapacity potřebuje. A to tež platí pro ostatní nové členské státy Evropské unie. Proč to říkám? Protože musíme jasně vidět, jaká je situace v současné době. Musíme říci, jasnými slovy, že potřebujeme zvýšit absorpční kapacitu. A já bych se rád odrazil od jednoho z dokumentů, o němž eh, v těchto dnech diskutujeme. Jedná se o pracovní dokument kolegy Toirera o absorpci strukturálních fondů a fondů soudržnosti. Dnes, pokud jde o platby na období 2007-2013, tak eh, situace především v zemích, které vstoupily do EU teprve nedávno, je následující. Fond soudržnosti Bulharsko 11%, Rumunsko 14%, Řecko 17%, Portugalsko 17%, Česká republika 19% a Polsko 20%. Rumunsko je se blíží evropskému průměru, který dosahuje 21%. Ale rád bych také řekl, že je nutné, aby stáhlo Rumunsko tento malý rozdíl. A právě proto bych byl rád, abychom využili příkladů nejlepších postupů z ostatních evropských zemí. A také bychom byli rádi, kdyby zkušenosti z některých rumunských regionů mohly být přeneseny i do ostatních regionů naší země. Kolega Boštináru vítal zkušenosti ze západního regionu a to je věc, kterou si přejeme všichni. Ale co se stalo? Pomocí opatření vlády, zejména Ministerstva pro regionální rozvoj, se stala celá řada dobrých věcí. V uplynulých osmi měsících bylo dosaženo absorpce prostředků, která se rovná absorpci za předcházejících tři a půl roku, ale to ještě pořád nestačí, ještě více musíme navýšit naše absorpční schopnost, protože Rumunsko to potřebuje. A poslední komentář na závěr. Rád bych reagoval na problém, který zde byl prezentován. Rumunsko potřebuje evropské fondy, ale zároveň také potřebuje programy, které by byly financovány z národního rozpočtu. A proto, kromě spolufinancování evropských projektů, věnuje fondy také na další programy. A stačí říci, že na slyšení, které zde probíhalo u příležitosti 20 let znovu sjednocení Německa. Jacques Delors říkal, že v posledních 20 letech východní Německo poslalo do západního Německa 14 miliard eur prostřednictvím různých programů a projektů. A to vše nestačilo, protože pořád ještě nebylo dosaženo všech cílů a nebyla naplněna všechna očekávání, samozřejmě ze západu na východ. Stejně tak Rumunsko potřebuje evropské peníze, potřebuje také vlastní zdroje, potřebuje investice z vnějšku, ale chci také zdůraznit, že především potřebuje odborné zkušenosti kolegů, které máme zde v Evropském parlamentu a kteří zastupují evropské země s příklady nejlepší praxe. Děkuji. Děkuji. Petr Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval státnímu tajemníkovi za velmi přínosnou prezentaci, kterou zde uvedl. Dobré statistické údaje, myslím, poněkud zlepšily obraz eh, těch eh, mimořádných opatření vlády. Potřebujeme více informací o implementaci politiky soudržnosti v Rumunsku, protože dnes je to důležitá součást procesu debaty o rozpočtu pro následující programové období 2014-2020. Pokud jde o regionální rozvoj, tak je zde ještě další prvek, o kterém se státní tajemník nezmínil a který je podle mě zásadní. Ministerstvo pro regionální rozvoj má dnes celé o 2,6 projektu více než prostředků, které jsou na to určeny. Ministerstvo odvedlo svou práci a zde tedy problém není. Mohli bychom hovořit o specifických problémech implementace politiky soudržnosti v Rumunsku, ale problém není politika regionálního rozvoje. Mohli bychom říci, že Rumunsko má problémy v jiných oblastech, ale pokud jde o absorpční kapacitu, pokud vezmeme v úvahu peníze vynaložené na první čtyři roky v Rumunsku, tak absorpční kapacita Rumunska je výšen, větší než 18% a evropský průměr je 21%, takže nemůžeme říci, že Rumunsko je nějakým negativním příkladem, to vůbec ne. V podstatě jsme na úrovni průměru, pokud jde o absorpční schopnost v celé Evropské unii. A proto mám za to, že hlavní elementy, které bychom měli analyzovat pro zlepšení politiky soudržnosti, jsou někde jinde. Jedná se možná o multisprávu, zprávu na více úrovních. To je prvek, který v současné době podporují i evropské instituce. Také zlepšení zaměstnanosti. Ano, ale také musíme říci, že i další evropské země prošly stejným procesem jako Rumunsko, že se na začátku učili. A měli bychom také připomenout, že v roce 2007 po vstupu Rumunska do Evropské unie došlo ke spoždění ze strany vlády trvalo více než rok, než byla vypracována příručka pro žadatele. Takže musím říct, že zde máme problém, který někdo zavinil. Tento manuál nebo tato příručka by mohla být udělána mnohem dříve. Proč to nebylo uděláno, nevím. Teď ale vypadá velmi jednoduché zautočit na vládu, když jiní neudělali svou práci. Když ale hovoříme o Rumunsku, musíme zároveň hovořit o schopnosti implementovat projekty financované ze strany Evropské unie. Já si myslím, že nyní zde máme rostoucí tendenci, jak říkal kolega Matula. V posledním roce se absorpční kapacita rovnala absorpční kapacitě uplynulých tří let takže zde byl opravdu exponenciální nárůst. Musíme zachovat tento trend i do budoucna a já jsem optimista. Myslím si, že až do konce programového období by se nám mohlo podařit překročit 90 Pane státní tajemníku, buďte tak laskav a reagujte. Slyšíte tady mnoho obav. Ty pramení z toho vědomí, že Rumunsko musí modernizovat své hospodářství, svou společnost, že Evropská unie by ráda um, podpořila takovou modernizaci a ty peníze, že musí být spotřebovávány nejlepším možným způsobem. Máme tady i velice podrobné technické otázky, ale zároveň i obecné obavy, které se pojí s administrativní kapacitou, jak ústřední vlády nebo orgánů, tak i těch regionálních a místních takže já bych si ráda nyní vyslechla váš komentář, který snad nám vdechne trochu naděje že už vše bude probíhat rychle a efektivně eh, v té oblasti fondů, které jsou k dispozici pro Rumunsko. Eh, já se domnívám, že nejdůležitě otázka se týká právě té eh, nízké schopnosti vstřebávat fonty. My jsme takovou tabulku sestavili, ano, Ono se to z toho jeví, ale máme i celou řadu jiných problémů, rovněž eh, skepsy. A tady já bych rád navázal hned na tu první otázku, která zde padla na začátku, totiž největší problém příjemců peněžních prostředků z řad eh, těch eh, žadatelů o projekty spočívá v tom, že e, ty orgány, které mají za úkol ten projekt pak realizovat, jsou špatně placeni. Oni mezi tím odcházejí do jiných povolání, na jiná pracovní místa, kde vydělají více. Čímž se vlastně dostávám k otázce pana kolegy Boštináru. Nyní opravdu je možné vyplácet prémie, které jdou až na 75%. Tedy tím můžeme odměnit eh, nadprůměrný výkon některých právě zaměstnanců, kteří eh, pracují v národních orgánech, v místních orgánech a jsou odpovědní za evropské projekty. Ale pozor, pokud byste mi tedy dovolili k tomu se vyjádřit eh, osobně, nevím, zda opravdu obce jsou schopni, schopni k tomu sáhnout, k tomuto prostředku, protože tím si ukrajují z toho projektu samotného. Tedy já nevím, zda je to reálné takto ty prostředky směrovat. Máme nařízení 69. Tam jde o eh, obecní zprávu u spolufinancování projektu. A tam se říká, že se je možné přijmout i více peněz, než je v rozpočtu, ale všichni víme, že tam jsou určité hraniční hodnoty. Obce jinými slovy jsou schopni si přijmout peníze a na pomoci přivolat ty, kteří jim pak pomohou. Um, hovořilo se o tom katalogu, o tom manuálu. Ano, já ho mám zde. Ještě nebyl uh, dokončen zcela. 15. dubna uh, má být uh, jakoby uveden. Uh, na trh. Je to stále ještě pracovní dokument, ještě se doplňuje. Já bych ho rád dal k dispozici, můžete se i vy na něj podívat. Já jej rád předám a Jakmile bude zveřejněn, tak ho dostanete. A pak ještě takový zajímavý dotaz jsem si zde vyslechl. Tady se hovořilo, že v roce 2009 se přistoupilo k opatřením, které mají, měly pomoci místním samozprávám. Ale jak to pak eh, vypadalo? Víte, že některé, někteří beneficienti obdrželi 15% předem, tak, aby měla obec pak možnost zaplatit ty zálohy, než se u nich eh, pak přistoupilo k zpětnému proplacení DPH. Jakmile to DPH dostanou, tak eh, už pak eh, ty peníze jsou k dispozici, tedy 15% a 15% na poradce a už jsme takto postupovali v roce 2009. A teď u těch bank, tam byl dotaz na úroky. Ano úroky z těch prostředků, které zatím sedí v bankách. Ano, veškeré úroky se pak eh, využívají na financování projektu. To je velice jasně pak i uvedeno, kolik z těch úroků je a na které projekty jsou věnovány. To je i ve sdělení eh, komisi našem, takže to je velice transparentní. Pak eh, ano, zadávání veřejných zakázek, výběrová řízení, ano, tam je jasné, že narážíme na problémy. Tam je mnoho otazníků a ty přetrvají. Tam musíme vycházet z předpokladu, že to nemůže vše neustále a nadále organizovat ministerstvo, že my dáváme k dispozici projekty, ale samotná výběrové řízení by měly pak být organizovány na úrovni obcí. A my rovněž na ministerstvu nejsme schopni kontrolovat jakékoliv podezření, pokud se nějaké objeví pokud něco například neběží úplně správně eh, v souvislosti s nějakým výběrovým řízením. Ano, samozřejmě existují určité oficiální postupy, ale my jako ministerstvo tam nemůžeme zasahovat. My to jen odesíláme těm dvěma grémím, která jsou za to odpovědná a ti pak zkoumají, zda tedy je nějaké podezření oprávněné či nikoliv spolupráce s Evropskou komisí a pomoc ze strany komise. I na to se zde naráželo. Zda tedy čerpáme takovou pomoc. Ano, ta spolupráce existuje, běží s technickým oddělením, s technickou eh, podpůrnou jednotkou. Ano, my jsme tam i odeslali návrhy našich postupů a projektů s tím, že ne vždy je jasné, zda tedy se bude vyvíjet spotřebovávání těch prostředků řádně. My to vždy pak odesíláme, aby se to prověřilo, aby nám komise eh, něco k tomu řekla. U těch regionálních operačních programů například jsme průběžně v kontaktu s komisí. Ehm, tyto operační programy, tam se na ně ptala paní Manesku a konkrétně k nějakému um, manuálu pro ty, e, jež těmi programy přicházejí, kteří se o ně ucházejí. My už jsme e, v auditu, ale když jsem já se k tomu dostal, k této agendě, tak už mě bylo jasné, že bohužel nemůžeme v průběhu zápasu měnit pravidla hry. Ty operační programy už běží. My můžeme přistoupit k určitým kompromisním řešením, což je normální v politice a to jsme i učinili, ale pravidla měnit nemůžeme jako taková. Důležité je, aby každý dostal informaci, aby příjemci eh, peněžních prostředků věděli, jak je mají spotřebovávat. 4,5 miliardy eur tady se hovořilo o tom. Nevím, o čem ta zatelka hovořila, ale tak to, to není. Vaše informace jsou nesprávně. Já bych se rád zeptal, nevím přesně, oč, oč tam šlo, eh, pane státní sajemníku. Tam šlo o to, že se jedná o projekty pro místní eh, infrastrukturu, totiž na eh, plovárny, na školy. Ano, 4,5 miliardy eur. Ano, to je celé spolufinancování, celá částka. Ta je ale pak vy hovoříte o Národním investičním plánu. Já se omlouvám, já jsem to zcela nepochopil, ale teď už to chápu, o čem byla řeč. S tím já eh, právě nemám co dělat s tímto financováním, protože to jsou virtuální peníze, já to přesto mohu vysvětlit, existuje takzvaný národní investiční plán a tam se vychází z následujícího principu. Sestaví se seznam prioritních projektů, silnice, infrastruktura, obecní ulice, kanalizace, vodní potrubí, vodovodní potrubí a tak dále to se nefinancuje ze státního rozpočtu jako takového, nýbrž z úvěru. Z čeho ta koncepce pochází? My jsme zjistili, že se že máme projekty v objemu 3 miliard eur, kde 2 miliardy eur není možné ufinancovat z regionálních operačních programů. Takže jsme si řekli, jak se to dá ufinancovat, A řekli jsme, všechny regiony, které přišly s projekty, musí provést studii proveditelnosti, jakým způsobem se dá technicky ufinancovat ten, který projekt. A pak jsme zjistili, že by byla škoda, kdyby ne všechno se dalo opravdu v rámci toho projektu provést, protože ty peníze se dá utratit jenom na některou část. A ještě horší je, že to pak bude mít další dopady. Proto máme memorandum z roku 2009, v němž stojí, a to si můžete i sami tam najít, jaké jsou podmínky a které silnice se musí postavit nejdříve. A poté máme další oblasti, například zemědělství. Tam si obce, já se omlouvám, hovořím-li příliš podrobně, ale obce, které se snaží zprovoznit určité investice, ale nemohou například čerpat projekty eh, z těch fondů zemědělských. To už já bohužel s tím nemám nic společného, ale logika toho, jak jsme na to se snažili jít, spočívala v tom, aby ten projekt mohl být eh, proveden eh, celkově. K těm postupům. A nyní k těm postupům. Já opravdu si dokážu představit u těch obcí, u těch starostů, jak oni vidí, kde něco vázne. A oni by chtěli nějakým způsobem to zlepšit. Například máme nějakou pozici. Já vám řeknu, starosta si chce postavit viadukt u sebe, tak, aby tam mohl železnici vést viadukt po viaduktu. Ale on si o to zažádat nemůže, protože se například nachází celá věc na území, které už přísluší ministerstvo dopravy. A nejdříve se musí vyjasnit majetkové poměry na tom pozemku. Pak si teprve může podat o projekt, který by vůbec se mohl ucházet o spolufinancování. A to se nám stávalo často. Tedy v této souvislosti už jsme přistoupili k určitým řešením, například máme takové zvláštní eh, podnikatelské jednotky eh, pro mikrofinancování, abychom to neorganizovali všechno jenom se zhora dolu, ale i na úrovni samotných obcí. Co jsme tady ještě měli za otázky? Ehm, reforma zprávy, administrativy můj názor. Tady se musí spolupracovat na politické úrovni. To je otázka, která vlastně spoléhá na společné politické vůli. Tady musíme mít koherentní přístup k té věci. A v souvislosti s regionalizací celé země, to je spíše takový osobní názor. Poukazuji na to. Totiž regiony v Rumunsku zatím nemají eh, právní jsou, nemají jak právní subjektivitu. A pokud by ji dostali, tak by mohli přímo dostávat peníze z evropských orgánů. Zatím to musí vše jít přes ministerstvo, ale bohužel ono je to zatím hudba budoucnosti. Tak, jak to tedy vidím já. To jsou ale otázky, které jsou úzce spjaté s tím, co se v Rumunsku bude dít politicky. Tedy nejdříve se to musí probrat v rumunském parlamentu, musí padnout určitá rozhodnutí, určité legislativní návrhy. Protože úloha našeho ministerstva spočívá pouze v tom, abychom se postarali o to, aby e, vše probíhalo koherentně u nás. A to my jsme schopni v rámci našeho ministerstva i nějakým způsobem zajištit. Pokud jsem zapomněl na nějakou otázku, tak mi prosím pomozte. Jinak já vám tady přenechám tyto číselné údaje a to se pak může vše rozdat. Děkuji. Pane státní tajemníku, myslím, že mohu říci jménem všech kolegů, že opravdu bylo velice užitečné to, co jste nám zde sdělil. My rovněž bychom rádi, abyste si odvedl následující poselství. Doufáme v další pokrok v oblasti absorpce prostředků v Rumunsku a rovněž míníme a doufáme, že tam dojde ke zrychlení, že bychom rádi, aby Rumunsko bylo živoucím důkazem toho, že regionální politika funguje, že je významná a že se může hodit zemím, které chtějí dohnat ostatní země a které si chce, chtějí eh, zlepšit svou hospodářskou situaci, svou sílu a děkujeme vám za účast, budeme jinak pokračovat. Eh, kolegové, přicházíme k hlasování, takže prosím, zkontrolujeme si, zda nám všem fungují hlasovací stroječky eh, kartičkou. Můžeme zajít hlasování? Eh, there are only 35 Máme jenom 35 karet z 36, takže to nest, 36, takže to nestačí. Vidím, že je vás tady více. Mohli byste prosím všichni, kdo jste vložili kartu, zahlasovat, abychom si otestovali všechna hlasovací zařízení. Um, Takže přistupujeme k prvnímu hlasování. Máme zde pět eh, poměrně dlouhých hlasování. Zpráva Sabin Frhejen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 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto 21. Tady máme eh, hlasování po částech. První část 21. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se, je to zamítnuto. A druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Myslím, že je to přijato, ale ověříme. 23 ověříme. Ano, nevěřím tomu. 23, kdo je pro? Končím hlasování. Určitě to neodráží to hlasování, které jsem viděla, když jste zvedali ruce. Je to přijato. Omlouvám se. To byl prostě to mé vnímání tím nebylo potvrzeno. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 39 pro proti, zdrželi se přijato. 40, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 30, 41, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 48 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 53 Tady máme oddělené hlasování. První část 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 57 pro proti, zdrželi se. Přijato. 58, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 59, kdo je pro, proti. Ověříme 59. The vote is open. Zahajuji hlasování. In, in PPP, PPE we have one person too much. Za EPP tady máme jednoho člověka navíc, takže někdo se prosím stáhně, teď to nemusím dělat já. Tak eh, končím hlasování. 30 ku 12, je to přijato. Máme to zde tedy závěrečné hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Ne, nebudeme hlasovat elektronicky. Ano, budeme hlasovat. Omlouvám se. Není to tam napsáno. Takže hlasujeme. Závěrečné hlasování. Končím hlasování. 38 ku 1, takže je to přijato. Druhé hlasování. Zpráva Luise Paula Alveše o budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu. A začínáme pozměňovacím návrhem číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme pozměňovací návrh 4. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. A je to Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 2, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Nevím, tak ověříme devítku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Takže kompromis 3. Omlouvám se, pozměňovací návrh 10, na ten jsem zapomněla. Kdo je pro pozměňovací návrh 10? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro 15? Proti? Zdrželi se Myslím, že je to jasně přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 17 je stažen. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A máme zde závěrečné hlasování, to bude elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 ku 4, takže blahopřeji Luizi Paulu Alvešovi. A nyní přistupujeme k hlasování o zprávě pana Šekirského. To je zpráva o SZP směrem k roku 2020. Okay. So we go for compromise. Takže ještě budeme hlasovat o kompromisu 1. Kdo je pro? Ano, promiňte. Já bych si tady dovolila jednu připomínku. Na tomto příkladu my tady odhlasováváme různé pozměňovací návrhy nebo zprávy, které vůbec nesouvisí s regionální politikou, pouze a výlučně se zemědělství. A já si myslím, že sekretariát a kolegové by do budoucna měli trochu dávat lepší pozor na pravomoci tohoto výběru. A tam, kde pravomoci nebo odpovědnost nemáme. Já tady mám špatné svědomí, kde mám něco, se něčím souhlasit, něco odmítnout, kde já se vlastně v tom nevyznám, protože tam nemám politickou odbornost. Ano, já vám chápu, eh, chápu připomínku paní Karlové, ale ráda bych připomněla, že o tom už proběhla i diskuse o právě tomto stanovisku, takže tam jsme měli možnost zaznamenat, o co v tom jde. Ale je to samozřejmě velice důležitá připomínka do budoucna budoucna. Nyní už Konstance bohužel na vybranou nemáme. Musíme hlasovat a doufám, že tvoje politická frakce je připravena se s tím smířit. Dobrá. Takže jste všichni pro kompromisní návrh jednak, tedy pro, proti, zdrželi se přijat. Nyní poznací návrh. Poznací návrh číslo 10, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Jedenáctka, kdo je pro, proti,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 A nyní číslo 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže není kompromis číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 31. 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Nyní číslo 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že přijato, ověříme si 36. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Jednoznačně přijato. Není číslo 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pan Vlasák má ústní poznací návrh 45C a 42 byla stažena. To se nezlobte. 45 se ústní poznací návrh pana Oldřicha Vlasáka, ano. Dovolíte-li, paní předsedkyně, rád bych doplnil v závěru tohoto poznacího návrhu po slovech klimatické změna inovace nové znění, včetně modernizace a restrukturalizace zemědělství a školství. Je někdo proti tomuto ústnímu pozacímu návrhu? Ne. Takže hlasujeme v pozměněné podobě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 46, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Číslo 47, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Číslo 48, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Číslo 49, kdo je pro? Proti. Ověříme se 49. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Kompromis číslo 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 58. Kdo je pro? Ne, 58 odpadá. Pardon. Číslo 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato číslo 61 odpadá 63. Kdo je pro? Kdo je pro 63? Proti? Ověříme si 63. Hlasujte, prosím. Zamítnuto velkou většinou hlasů. Nyní číslo 62. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijeto. Číslo 64 odpadá, číslo 65 také. Takže není číslo 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijeto. Číslo 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Hlasujeme o 70 elektronicky. O 70 se hlasujte, prosím. Číslo 70. Konec hlasování. Přijato. Paní Hübnerová. Pro... Já si myslela, že byl přijato 62, potom není třeba hlasovat o 66 a 67, což jsme tady udělali. Takže eh, zrušíme hlasování o těch poznacích návrzích, kde to nebylo nutné, pokud se ukáže, že to nebylo nutné. Nyní Číslo 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní elektronicky o celém návrhu stanoviska. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato jednoznačně. Blahopřeji předkladateli. A nyní hlasujeme o stanovisku pana Celera. A tady, vážení kolegové, bych navrhla, poprosím koordinátory, aby dávali pozor na můj dotaz. Můžeme hlasovat an blok o všech kompromisech? Protože mám dojem, paní Šretr, ano, já mám obecnou poznámku Paní předsedkyně, já tady mám problém s tím, jak dostáváme už předem hlasovací seznam a tak se to sepisuje, jako by se automaticky počítalo s hlasováním unblock a nikdo se nás přitom předem na to zeptal. Já jsem toho názoru, že ono je to možné pouze a výlučně budou listím s tím souhlasit všechny politické skupiny. A ono to tak nejde, ono je to úplně neskutečné neskutečná práce ty kompromisy propracovat, ale pak se nedá ověřit, kde je ten nejzaší eh, pozměňující návrh a pokud sekretariát nejde tou stopou. Tedy já bych chtěla. Tady totiž není žádný ten takzvaný agreement, aby se do budoucna ten hlasovací seznam propracoval tak a sestavil tak, aby se všechny pozměňovací návrhy seřadily krásně, aby se to pak ještě mohlo e, zkontrolovat a aby to pořadí bylo správné. E, pokud naopak všichni jsou toho názoru, že ty kompromisy jsou všechny v pořádku, tak se to pak může následně tady odsouhlasit, ale tady už je to po druhé, kdy to tak není zlepšení. A já si myslím, že opravdu tady musíme sekretariátu jasně říct a poprosit je, aby to bylo přehlednější. My bychom Tedy to je obecná připomínka a jinak my bychom chtěli, aby kompromis 4 a 10, aby se o těch dvou hlasovalo odděleně. Uh, I, first of all, I... Tak nejprve beru na vědomí vaše připomínku. Sekretariat říká, že to zohlední. Také mne informoval, že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 Číslo 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A není pozvací návrh číslo 12. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato, kompromis 15, eh, pardon, 15, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, pozornící návrh číslo 18, kdo je pro, proti, ověříme si číslo 18, hlasujte prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompro, pardon, číslo 20, tady je dílčí hlasování, nejprve první část poznací návrhu 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Poznací návrh číslo 25. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to bylo zamítnuto. Ano, Katrin. Myslím, že jsme nehlasovali o číslu 19, že? 19 byla stažena. Něčí telefon ruší v zařízení, alespoň já to slyším ve sluchátkách. Takže 25 hlasovali jsme, ne, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto číslo 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato číslo 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato číslo 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato číslo 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato číslo 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato číslo 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato číslo 53 bylo staženo, takže 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato číslo 56, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato číslo 58, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato číslo 60, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato číslo 59, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Číslo 63, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ale ověříme si 63. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 67. Pan Oro, prosím. mé zařízení nefunguje, tak si přesedněte. Funguje to? Uvidíme. Takže číslo 67. Kdo je pro? Proti? Ověříme si 67. Při to nebylo jasné. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Neviděla jsem výsledek? 29 proti. Ne, přijato. 67 byla přijata. Nyní číslo 69. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 68. Kdo je pro? Proti. Nevíme, ověříme 68. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. A není závěrečné hlasování elektronicky, prosím. Hlasujte. Konec hlasování. Jednoznačně přijato. Děkuji a gratuluji navrhovateli. A nyní poslední hlasování, což je mé stanovisko Chce k tomu někdo něco říci? Ne? Můžeme to vzít unblock, anebo chcete postupovat po jednotlivých návrzích? Od jedničky do, šesti, do šestky nikdo není proti, takže unblock, poznací návrhy číslo 1 až 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Není poznací návrh k bodu odvodnění 10, poznací návrh číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato a nyní závěrečné hlasování elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnout. Přijato, par. <laughs> Děkuji mnohokrát za tato hlasování a nyní poprosím pana Vlasáka. Eh, máme zde na programu návrh jeho zprávy Evropské městské agendě. Dám tady slovo panu Vlasákovi. paní předsedkyně, dámy a pánové, eh, dovolte, abych eh, zahájil informaci ohledně zprávy, která se týká budoucí městské dimenze v budoucí kohezní politice. Chtěl bych na úvod říci, že navazuji na předchozí zprávu o městské dimenzi politiky soudržnosti v novém programovacím období a chtěl bych také v této zprávě Eh, zdůraznit některý eh, aktuální vývoj, který se odehrál mezitím v této době. Tato zpráva se eh, věnuje městům a jejich roli v politice soudržnosti, ale rád bych na úvod hned zdůraznil, že to neznamená, že bychom při rozdělování evropských fondů měli zapomínat na venkov Právě naopak je zapotřebí, aby ruku v ruce došlo k synergickému rozvoji jak velkých měst, tak malých venkovských obcí. Mimochodem, tyto teze jsem akcentoval při mých pozměňovacích návrzích ke zprávě kolegy Sikerského k budoucnosti společné zemědělské politiky, kterou jsme před chvílí přijali Eh, chtěl bych také poděkovat za eh, velmi dobrou spolupráci při prezentaci mého pracovního materiálu a snažil jsem se většinu těch připomínek eh, zahrnout do návrhu této zprávy. Dovolte mi, abych vyzdvihl několik bodů této zprávy. Za prvé si musíme uvědomit, že města jsou důležitou platformou pro naplňování strategie EU 2020, a to i pro jejich nesporný význam v ekonomickém rozvoji evropských regionů. Je proto nezbytné, aby města dostala silný mandát při implementaci cílů této společné evropské strategie. Za druhé bych rád zdůraznil, že v celé řadě měst potřebujeme dobudovat základní infrastrukturu za vhodné řešení považuji nejenom prostou obnovu, ale modernizaci technologické investice do infrastruktury prostřednictvím informačních technologií. Ty by nám měly zajistit, že skokový růst a zvýšení kvality života ve městech. Právě takové prorůstové investice bychom měli preferovat i s ohledem na princip koncentrace. Nezapomínejme, že Eh, při eh, tomto budování se musíme snažit zlepšit i kvalitu života ve městech a reagovat eh, na takové negativní jevy, jako je například zvýšená kriminalita a samozřejmě nezaměstnanost. Za třetí mi dovolte poukázat na téma partnerství. Pojem partnerství je často prázdným pojmem. Byl bych proto rád, abychom městům poskytly skutečnou oporu a vyzvali proto komisi, aby uložila členským státům povinnost formálně zapojit politické představitele nejdůležitějších městských oblastí a sdružení orgánů místní a regionální samosprávy do všech fází rozhodování v rámci politiky soudržnosti. Je žádoucí, aby komunální představitelé měli možnost účastnit se ve vyjednávání plánovaných národních smluv pro strategický rozvoj. Právě oni cítí nejlépe ty dopady a nejlépe dokáží poznat, eh, popsat problémy, které se v současné době vyskytovaly. Za čtvrté, a to je poslední hlavní bod navrhované zprávy, na který bych rád poukázal, a tím jsou nástroje finančního inženýrství. K tématu Jessica toho již bylo hodně řečeno. V reálném světě se však toho moc nestalo. Rád bych proto vyzval komisi, aby vyhodnotila zkušenosti s těmito nástroji a upravila jejich pravidla tak, aby byly konkurenceschopné oproti jiným nástrojům na finančním trhu. Současně bych byl rád, abychom apelovali na členské státy, aby iniciativu Jessica implementovali na úrovni měst, nikoliv regionů či států, protože jedině tak Jessica bude městy skutečně v uvozovkách vlastněna a může mít dlouhodobé dopady. Závěrem mi dovolte vás upozornit na to, že jsem si vědom, že celá řada témat a aspektů není ve zprávě zahrnuta to bych podtrhl. Jedná se například o témata místního rozvoje, téma vzdělávání městských zastupitelů coby předpokladu pro efektivní implementaci fondů, vyhodnocení programu Urbact, dále reflexe tolecké deklarace a referenčního rámce pro evropská udržitelná města. Tato a další témata bych rád ze známých limitů pro délku navrhované zprávy zahrnul cestou pozměňovacích návrhů. Současně se těším jak na společnou diskuzi, tak na bilaterální výměnu názorů se stínovými zpravodaji. Dámy a pánové, tolik na úvod k mé zprávě. Děkuji za pozornost. E, Děkuji. Erminia, Erminio Macone, pokud si přejete vzít slovo, jakožto stínový zpravodaj. Zpravodajka. Jo, děkuji, pane předsedo. Já bych pouze chtěla potvrdit, že to, co jsme zde uváděli před několika měsíci, u příležitosti setkání zpravodaje a stínových zpravodajů. Máme také důkazy o tom, že Spravodaj v tom závěrečném dokumentu, který dnes diskutujeme, věnuje velkou pozornost eh, následujícímu vývoji. Vývoji v měsících. Já bych ráda zdůraznila určité drobnosti, které potom ještě předložím ve formě pozměňovacích návrhů. Lhuta vyprší až zítra. Právě ve světle těchto událostí, o kterých se zmínil kolega Vlasák, možná v té úvodní části bych začlenila také odkaz na pátou zprávu o soudržnosti, kde je specifická kapitola věnována městské agendě, která uvádí linii, kterou se řídíme i my v této zprávě. Plně souhlasím s myšlenkou, že je třeba městskou agendu zasadit eh, do celku politiky soudržnosti a orientovat ji směrem na dosažení cílu strategie 2020. V tomto smyslu bych také více zdůraznila nutnost eh, sledovat eh, inteligentní, inkluzivní Evropu Zdůraznila bych tento koncept v bodě 4, kde se zdá, že ty dva hlavní cíle, na, který, na které zaměřujeme pozornost, by vylučovaly ten cíl třetí. Takže já bych to ještě více zdůraznila, i toto bude předmětem mého pozměňovacího návrhu. Důležité je také zdůraznit, že městská politika, politika měst, rozhodně nesmí vylučovat politiku rozvoje venkova ani rozvoje příměstských oblastí. Takže i tento bod je velmi důležitý a možná by bylo užitečné dosáhnout větší harmonie mezi bodem 7 a bodem 10, kde se v tom prvním hovoří o příměstských oblastech a o venkovských oblastech a v tom druhém se hovoří o metodice integrovaného přístupu, kterým se musí tato městská politika řídit. Jsem ještě trochu zaražena, pokud jde o důležitý impuls, který je obsahem tohoto návrhu zprávy, pokud jde o používání subdelegování já bych to trochu změkčila. Změkčila bych trochu ten přístup zpravodaje. Myslím si, že je to poněkud eh, velká anticipace toho, co můžeme udělat. Může to být pouze hypotéza pokus snažit se v určitých případech zavést subdelegování, to znamená více odpovědnosti přenést na nižší úroveň, na místní orgány a tak dále, ale myslím si, že je nutné, abychom nebo že by bylo vhodné trochu změkčit tu formulaci, kterou navrhuje zpravodaj. To jsou tedy některé úvodní poznámky, v podstatě vše, co jsem zde řekla, si myslím, že není v rozporu s touto zprávou a doufám, že to nalezne podporu v závěrečném znění a že se na to kolega Vlasák podívá v souvislosti s tím, když bude zkoumat mé zítřejší pozměňovací návrhy. Děkuji, Konstance Král. Já, já. Já jsem myslela, že tady je celá řada stínových zpravodajů, nevím, zda jsem tady jediná, ale i já mám pár připomínek. Mně připadá správné a důležité, že kdykoliv hovoříme o politice městské agenty, vždy uvážíme to, že se musí i venkovské oblasti podporovat a rozvíjet. Ale pokud hovoříme výslovně o městech a rozvoji měst, a já si myslím, že tady je hodně dobrého a hodnotného v té zprávě, ale jsou tam právě specifické problémy zmíněny i velkoměst. Že tam je čtvrtina, která e, není ani strukturálně, ani integrativně začleněna do měst, že tam jsou prostě velice specifické problémy, které ani v menších městečtích, e, městečkách, ani v, na venkově prostě neexistují a zároveň, že máme e, velice bohatá města, která mají i velice chudá předměstí nebo čtvrti. Že se i to musí zahrnout do té politiky celkové, to mně trochu připadá nedostatečné. Stejně tak, jako ta oblast, že města samozřejmě mají i určité jiné možnosti při eh, prosazování a realizaci strategie Evropy 2020, protože mají obrovský potenciál. Tady bych se chtěla zmínit, že tím, že hovoříme o inteligentních rozvojích, například rozvoj příměstské dopravy, to má potenciál například eh, bránit se proti klimatickým změnám. Například pokud eh, stavíme nějaké byty ve městech, i to se může e, považovat za prospěšné pro boj s klimatickými změnami a že to by mělo být něčím, čeho se bude účastnit e, celá Evropská unie. A tam toto konkrétní rozlišení mezi specifikou velkoměst a ostatních, to mě tam trochu schází. Jinak to, co už tam je, to vše jsem ochotná potvrdit, ale myslím si, že tam ještě musíme nějaké mm, pozměnci návrhy do toho dát. Děkuji, Rika Manner. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan onnitella mietinnön laatu. Děkuji. Já bych především chtěla pogratulovat eh, zpravodaji eh, ke skvělé práci, ke svému výkonu a dobrá plodná spolupráce. Naše politická skupina je celkem spokojená s tím dokumentem, je ochotná ho podpořit. Co je pro nás důležité? Totiž celková koncepce eh, z čeho tedy pan zpravodaj vůbec vycházel z hlediska nějaké koncepčnosti rozvoje měst. Zmiňuje se o obtížích při definici toho mm, přídavného jména urban nebo vůbec definice města na základě například počtu občanů. Ano, Není to možné. E, Typy měst v Evropě jsou různé, velice rozdílné a my je musíme všechny zohlednit, když budeme koncipovat politiku ta různá města, čili to je důležité. A rovněž ta strategie Evropa 2020. Tam problematika rozvoje měst bude sehrávat velice významnou úlohu na všech úrovních. A já se domnívám, že tady je opravdu významné to, že i ta zpráva bere v úvahu i otázku um, venkovských oblastí a porovnává je nějakým způsobem s městskými oblasti, ale že se tam nevede dělící čára. Naopak, že ta politika by měla umožnit to, že se budou vzájemně podporovat. Hovoříme tady o takzvaném inteligentním rozvoji měst, rovněž o zeleném rozvoji měst, například inteligentní dopravní sítě. Ano, toho by se opravdu měla města chopit a využívat toho potenciálu. Takže já bych si přála, aby se více pozornosti věnovalo eh, v této zprávě právě těmto tématům. A co se týče těsnější spolupráce a financování, to se musí dále vyvíjet, protože pokud se to promyslí, tak se i energetické otázky podaří vyřešit lépe. Jinak celkově je to skvělá zpráva, my jsme s ní velice spokojeni. Thank you, Karima Deli. Děkuji, Kari Madeli. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane zpravodaji, za tuto spolupráci. Jen bych připomněla některé věci, které mě velmi leží na srdci. Ze všeho nejdříve zde máme jednu naléhavou otázku, a to je otázka klimatických změn, globálního oteplování. Je nutné, aby se k tomu města postavila. Města jsou prezentována jako hnací síla růstu. A já říkám, že klimatická bitva se odehraje právě ve městech a to musíme připomenout. Hovořit o hnací síle růstu vypadá, jako kdybychom zde měli města dvou úrovní. Města, která jsou konkurenceschopná a města, která zaostávají. A to je velmi velmi nebezpečné, protože to nebere v úvahu městskou dimenzi. Městská dimenze není pouze ekonomická, je zde také sociální a ekologická složka. Bohatá evropská města samozřejmě bohatá jsou, ale potom jsou i jiná města, kde je chudoba, která má různé formy třeba vyloučení ze společnosti, nedostatek energie, krize bydlení a tak dále. A je chce opravdu celá řada. Dále si také myslím, že nestačí říci trvale udržitelná města. Nestačí pouze říci, že potřebujeme mít zeleň. Co to konkrétně znamená? Neexistuje žádný předem připravený soubor, soubor nástrojů, ozelenění měst a pro vytvoření udržitelných měst, protože každá města jsou jiná, ale jaká jsou kritéria pro to, aby byla města udržitelná? To právě musíme v tomto textu najít. Dále, role politiky soudržnosti je posílena. Je třeba tedy posílit eh, soudržnost eh, měst, to znamená zaměřit se na problémové čtvrti, zlepšit životní rámec obyvatel, snížit energetickou náročnost budov a tak dále. Třeba zajistit, aby všichni obyvatelé měst měli přístup k veřejným službám, které budou kvalitní a dostupné, cenově dostupné. Takže zde máme sociální výzvy, ekologické výzvy a to vše musí být obsaženo v této zprávě. A především tyto ekologické výzvy Může se jednat třeba o znečištění ve městech, o dopravní kolapsy, rozrůstání měst a tak dále. Na tuto politiku nesmíme nahlížet izolovaně, ale v souladu s ostatními politikami Evropské unie. Dopravní politika, politika životního prostředí, energetická politika. Je nutno posílit všechny tyto synergie mezi těmito různými politikami. A také jsme říkali, že je třeba lépe mít na zřeteli vztah mezi městem a venkovem. Role politiky soudržnosti musí být zdůrazněna podle mého názoru. A já hájím také využití globálních dotací pro eh, města a příměstské oblasti, které nejsou dostatečně zdůrazňovány v této oblasti. A to je přitom zásadní podmínka k tomu, jak dát větší viditelnost městské dimenzi. Je také nutno posílit partnerství, dosáhnout širšího partnerství které zahrne místní orgány, ale také všechny aktéry občanské společnosti. Takže já Myslím, že napíšu hodně pozměňovacích návrhů. Myslím si, že je třeba podporovat nejlepší postupy. Jak to, že zde nenajdeme program Urban, který velmi dobře fungoval? Já si myslím, že tato zpráva je dobrou zprávou, ale mohla by být mnohem ambicioznější. A já vám, pane Blasáku, pomůžu, abyste této větší ambice dosáhl paní předsedající very much. Uh, Jan Olbricht. <clears throat> państwo, chciałbym zwrócić uwagę na to, że... Já bych rád upozornil na to, že městská politika jednou z nemnoha, která funguje v rámci těch politik, které jsou teritari- teritorializovány. Ostatní politiky se spíš vždy soustředí na určitý problém. Doprava, klima, kdežto tady vše kategorizujeme podle typu území. A proto to velice dobře ladí s tím, co je v Lisabonské smlouvě. A já jsem chtěl říci, že ve smyslu těch formálních politik, jak byly stanoveny, jsme zejména měli co dočinění s politikou venkovských oblastí a ta byla rovněž územně koncipována a jelikož se o ní hovoří jako evropské politice, tak i Koncepce té městské politiky rovněž je prvkem celoevropského snažení. A tady bych rád upozornil na to, že v jedné části já si dovolím tedy vyjádřit nesouhlas s, s panem Spravde, i když společně jsme v té uh, interskupině Urban. uh, Totiž já jsem přesvědčen, že eh, politika eh, měst může být eh, v pravomoci vlád, ale rovněž v určitém smyslu je prvkem celoevropské politiky v určitých svých charakteristikách. Tedy pokud tam má celoevropskou dimenzi ta městská politika, tak je vlastně celoevropskou politikou. Pokud by tomu tak nebylo, tak bychom ji museli přenechat zcela vládám a prostě bychom ten problém nechali v jejich rukou to, co se objevuje ve městech, eh, je podobné v celé Evropě. Jak města tedy si radí. A s tím tedy se dá pracovat celoevropsky. A já jsem chtěla připomenout, že v současné době se komise zabývá zprávou právě měst zítřka, eh, takového modelu. A to se týká statusu i městské politiky. A zároveň ještě rád upozorně na jednu věc a tady bych rád panu Vlasákovi i poděkoval, že opravdu on se svého tématu velice dobře držel, protože to se netýká celkového prohlášení toho, co se ve městech odehrává. Ano, ta zpráva má co dělat s městskou dimenzí v rámci politiky soudržnosti. A tady hovoříme za prvé o městech, co by územích a co by určitých mm, místech, kde se koncentruje obyvatelstvo. A za druhé o městských orgánech. A tady máme celou velkou část, která se právě k tomu vyjadřuje. A je velice dobré, že ten název ladí s obsahem a že to je právě silná stránka celé zprávy. A v souvislosti s tím, jakékoliv organizační návrhy, jež by měli co dělat s tím, jak se bude realizovat politika soudržnosti, ty mně připadají velice hodnotné a ty musíme podpořit. Děkuji, děkuji Petr Zíman. Děkuji. Já bych nejdříve chtěl poděkovat panu zpravodaj velice srdečně. Tady mám pouze málo připomínek. E, upozorňujete správně na to, že to e, iniciativa Mainstreaming na iniciativu Urban e, už zlepšila dostupnost finančních prostředků, nicméně obsahově to není tou mírou zaznamenatelné, jak by to bylo žádoucí. A ta myšlenka tady vlastně ještě není prosazen. Tady bychom měli říci, že do, od roku 2014 chceme, aby ty závazky byly silnější. A zároveň správně upozorněte na to, že eh, by se měly právě místní samozprávy více zahrnovat v tom rozhodovacím procesu i v, té, i v tom provádění. A když hovoříme o povinnostech, tak by tam mělo být závazné už na etapě koncipování a to by se mělo výrazněji projevit, než je to doposud v praxi. Dále si myslím, že bychom měli členské státy zavázat i k tomu, aby eh, rozvoj městských oblastí byla i strategickým těžištěm, jak při koncipování operačním programu, ale už i v těch přípravách národních strategických rámců pro tyto plány a posílit tu složku na jednom místě tady nemohu jít s vámi. Totiž otázka definice městské oblasti a vůbec toho pojmu urban, městský. Já chápu problémy, ke kterým dochází, když hovoříme o srovnatelnosti statistických údajů a na to i skvělým způsobem upozorňujete. Ale na druhé straně se do, domnívám, že když hovoříme o městské dimenzi v tom vašem smyslu, tak jak vy ji popisujete, jako tedy něco, co musíme pevněji ukotvit a zároveň podporovat, tak my jsme e, povinni voličům, vládám, i sdělit, co tím vlastně my máme na mysli v naší zprávě. Proto si myslím, že tím, že řekneme, že je to vlastně úplně nevymezitelné, co znamená urban, co znamená městský, trochu nedostatečně. A já si myslím, že se můžeme zamyslet a možná i společně s těmi e, združeními pro urbanistiku a tak dále a zkusit přijít s nějakou funkční definici která by byla úplně nezávislá na otázce například populační velikosti daných eh, celků. Tak, abychom my z funkčního hlediska si byli schopni nadefinovat, co si představujeme pod tím pojmem městský a který ale zároveň nechá dostatečnou hrací plochu těm, kteří si doma mohou rozlišit na úrovni členských států podle toho, jak to u nich vypadá. Joachim Celer. Joachim Celer, děkuji paní předsedkyně. Vážení kolegové, eh, tato zpráva z vlastní iniciativy hovoří eh, o přispění městské politiky v souvislosti se soudržností a mně se líbí eh, rovněž ta integrace měst se tím dostává silněji do popředí prací našeho parlamentu. A z tohoto pohledu já chápu některé, tedy nechápu některé kolegy, které mají téměř strach, když se tady hovoří o um, umístění eh, rozvoje měst v kontextu rozvoje venkova. Pokud jsem se vůbec něco naučil za ten rok a půl, co jsem tady v parlamentu, tak je to jedno, totiž, že eh, městský prost, že tedy venkov tady má nejsilnější lobby v parlamentu v úvozovkách a města se téměř nedostávají ke slovu a v rámci politiky soudržnosti eh, v tom období financování se pouze dává několik málo procent na podporu měst v rámci celé Evropské unie. A téměř polovina z té malé částky je znovu jenom pro regeneraci eh, městských a venkovských oblastí, čili znovu se tam i ty venkovské oblasti nějakým způsobem eh, schovávají za ty městské oblasti. A nyní máme strategii Evropa 2020 a tady Konstance Krel a ostatní kolegové se o tom zmínili. Tedy ty cíle, které jsou tak stižádostivě naformulovány, budou splněny pouze, pokud se vezmeme i za ta města, ať už jde o inovaci, výzkum a vývoj, energetická úspornost, kromě toho, co už bylo uvedeno, například snížení těch, kteří nedokončí školní docházku. To jsou vše aspekty, které se týkají zejména měst. Pokud my nepostavíme města více ve středu našich snažení, tak prostě těch cílů nedosáhneme. To už je od samého začátku jasné. Hovoří se zde o operačních programech, ale i o národních programech. A tady sami v Německu zjišťujeme, že přesto, že máme silné městské samozprávy, tak přesto, že se operační programy nacházejí na území spolkových zemí, tak často ani oni nepočítají s městy, které u nich jsou. A proto mně připadá to, co zde hovořil Jan Olbrich, důležité, že se musí ta města opravdu a představitele měst více e, do všeho zapojit. A i tak zároveň po, pohlížím, že tam směruje ta zpráva a že by tam toto poselství mělo vyznít velice jasně. Já vím, že není e, tedy hezké, když se snažím vybízet ty poslední e, na seznamu, že by měli hovořit krávce, ale bohužel to musím udělat. Lamberte, děkuji. Ta zpráva je velmi vyvážená. Náš kolega Vlasák se postaral opravdu o velmi vyváženou zprávu, ale myslím si, že pokud jde o politiku soudržnosti, tak musíme být trochu ambicioznější. A to se odrazí v několika pozměňovacích návrzích. Je třeba stanovit určité požadavky pro městský rozvoj. Je to důležité pro hospodářství, především pokud jde o nový rozvoj, rozvoj nových technologií, zelený rozvoj a tak dále. A proto bych byl rád, kdybychom v bodě 6 více zdůraznili roli měst v tomto rozvoji. Někteří říkají, že by se to mělo dělat na územní úrovni a že to bude dobrovolné. Ale my máme smlouvu, máme zde městský rozvoj, máme zde specifické situace, které musíme vzít v úvahu. Města jsou hlací, hnací silou rozvoje. To znamená, že při vypracování programu do toho nutně musíme města zapojit. Ale myslím si, že je třeba věci říci přesněji, protože v rámci decentralizace, a to už se udělalo v celé řadě států, jsou města, která spravují své vlastní programy. Takže je to možné ne. v konsensuálním kontextu, není to vůbec vyloučeno. A to se mezi jiným i říká v bodě 6 a dále. Pan Vlasák se příliš málo zaměřuje na spoždění určitých městských programů na evropské úrovni. Když se podíváme na rozvoj některých metropolí, tak je zde cíl 3, kde se hovoří o 7% v rámci cíle 3 a zde by bylo dobré vzít v úvahu zkušenosti, výměny a společné projekty, které byly vedeny. To zasazuje všechno to úsilí do kontextu. A pokud jde o definici města, městské oblasti nebo aglomerace, co to vlastně je město? Je to metropole nebo je to region? regional city nebo city region, město, které je regionem nebo region, který je městem. Bylo by dobré mít přesnější definici, která by umožnila lépe zohlednit eh, realitu té které oblasti, protože pokud přesně nevíme, co to je, tak eh, přijdeme o dynamiku. A navíc si myslím, že je třeba více zdůraznit cíl 3. Deníček. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já bych rád podtrhl, že diskuse, kterou zde vedeme, jak v souvislosti s městskými programy, ale rovněž v souvislosti s rozvojem venkovských oblastí, by měla být taková koherentnější oproti všeobecnému mínění, protože v zájmu On je totiž rozvoj města v zájmu té venkovské oblasti, protože rozvoj města může mít pak pozitivní vliv na ty spádové oblasti, které jsou kolem. A ono není pochyb, že v další etapě politiky soudržnosti potřebujeme prostředky právě na rozvoj měst, na vyrovnávání těch rozdílů. Tady jsme o tom hovořili, pan Konstance Krell, pan Olbricht protože v mnohých eh, městech a městských oblastech opravdu dochází k celé řadě problémů, které mají co dělat s kvalitou života a bez evropských programů si s tím státy nebo regiony prostě neporadí. A já chci podtrhnout, že je zde opravdu obrovský vliv toho, jak si města vedou eh, na venkov. Čím lepší máme města, tak bez pochyby i tím lepší venkov. Takže eh, přistupujeme k tomu koherentně a já si myslím, že právě příští program soudržnosti musí být usměrněn směrem k například veřejným službám. A ty venkovské um, veřejné eh, služby se nejlépe realizují a provádějí při spolupráci s městy protože města mají eh, vzdělávací kapacity, kulturní kapacity a určitým způsobem i s infrastrukturou, protože právě díky městu může venkov rozvíjet, nebo i celý region vlastně, si rozvíjet eh, vlastní infrastrukturní programy, protože pokud eh, to tak nebude, tak ty dvě politiky, které se v současné době značně rozcházejí, prostě tu jako z života, tu kvality života až tak nevylepšují, zejména z hlediska obyvatel. Děkuji. Oldřichu, jedna minuta. Děkuji za velmi konstruktivní diskuzi Eh, chtěl bych jenom říci, že opravdu eh, v té zprávě nejsou podchyceny všechny, všechny body z titulu toho, jak již jsem řekl, že jsem měl omezený prostor jako takový. Eh, odkaz na, vemu paní Mazony, tady se ptala na odkaz na pátou zprávu o soudržnosti, samozřejmě v té zprávě to existuje. Těch odkazů, které tady byly zmíněny, je tam více v té preambuli, některé budou ještě určitě doplněny. Uh, Eh, totež se týká, jak chtěla paní eh, Karim Deli, eh, odkaz na Urban a na Best Practices. Samozřejmě toto všechno dodáme už v této poloze, tyto odkazy tady jsou. Možná je chybou, že jsme takto omezováni, že tu zprávu nemáte v tom plném kontextu, tak jak ji uvažuji a že vlastně bude doplňována teďka v průběhu těch jednání formou pozměňovacích návrhů. To si myslím je spíše připomínka pro budoucí projednávání, protože opravdu nelze, nelze všechno podchytit. Eh, chtěl bych ještě na závěr říct, a to si řekněme eh, tady všichni, jestli máme stejné vnímání. Eh, tato zpráva se týká opravdu měst a městské problematiky. My nemůžeme tady rozebírat souvislosti s problematikou venkova řekněme si ale otevřeně že bychom měli do budoucna zpracovat zprávu ve vztahu k venkovu k obcím zas ve vztahu potom k městům. Nemůžeme, ne, nemůžeme toto všechno spojovat tady v jedné zprávě čili odkazy tam určitě budou. I já se domnívám, že budoucnost je spojena s integrálním přístupem a e, venkov, jak tady e, pan kolega, teďka poslední řečník, e, podotkl, je závislý na těch městech, na druhou stranu města jsou závislá na venkovu a týká se to hlavně dopravy, energií, služeb a všech těchto oblastí. Čili um, nechme se možná trochu překvapit eh, tou výslednou zprávou. Myslím si, že všechny tyto oblasti uh, tam budou podchyceny. Je to dáno už tím, že tuto oblast diskutujeme nesmírně dlouho a myslím si, že všichni jsme velmi dobře o těchto věcech informováni. Děkuji za pozornost. Thank you. Děkuji mnohokrát. Musím se omluvit, já jsem vás neviděla. Myslela jsem, že eh, Konstanca Krell hovořila eh, za socialisty jako stínová zpravodajka, ale pan Kocolino je zde také. Přete se vzít slovo ještě nyní? Prosím, můžete. Je mi líto, ale bylo zde toto nedorozumění. Já si velmi cením této zprávy. Myslím si, že velmi příznivě vzala v úvahu celou řadu požadavků, které jsem formuloval i já v uplynulých týdnech. Rád bych ještě zdůraznil, a udělám to i během zítřejších pozměňovacích návrhů, že jsou zde čtyři otázky, na které bych se rád zaměřil. Uh, tato diskuze, která zde byla zahájena ohledně definice městské oblasti, to je zásadní věc. Myslím si, že bychom se neměli vzdát příležitosti se nad tím ještě více zamyslet. Já bych se neomezil na to, že prostě řekneme, že je to těžké, protože v Evropě je celá řada různých měst. Měli bychom obecně mít nějakou linii. Za druhé, větší zapojení místních úřadů. To bych ještě více zdůraznil. Městskou politiku si nemůžeme představit jako něco, co prostě musí jen přejímat návrhy a iniciativy z hora. Musíme najít způsoby, jak více a přímněji zapojit protagonisty konkrétní městské politiky na území. A poslední dvě otázky, které považuji za klíčové – pro tuto zprávu. Za prvé sociální role měst. Také díky té poslední krizi ve dvou, třech letech víme, že se prohloubily rozdíly a také chudoba ve městech neustále narůstá právě kvůli této krizi a proto my se musíme zaměřit eh, v této zprávě na otázku rostoucí chudoby ve městech a musíme také identifikovat politiky, které prostřednictvím městské politiky umožní lépe integrovat a začlenit eh, i ty nejvíce znevýhodněné občany měst. A na závěr zde máme téma udržitelnosti, která je zásadní pro strategii 2020. Pokud jde o vztah městské a venkovské politiky, tak já bych řekl, že je nutno, aby města ve své expanzi zabírali čím méně zemědělské půdy. To znamená, že spíš musíme realizovat politiku regenerace měst, spíše než tedy politiku jejich expanze. Takže zde musí být produkce trvalé, energie z trvale udržitelných zdrojů, ekologické aspekty a tak dále. Děkuji. Děkuji a nyní bych ráda řekla, že jsme se rozhodli, že pozměňovací nebo lhůta Předkládání pozměňovacích návrhů bude zítra, nebo tedy 15. čtvrtý 12 eh, hodin. Takže teď je zpráva Eli Oro. A já dám panu zpravodaji hned slovo s tím, že nemáme bohužel k dispozici veškerý čas, který bychom si představovali, takže prosím, buďte struční. Máte slovo, pane Oro. Děkuji, paní předsedkyně. 14. prosince loňského roku eh, komisař pověřený eh, fiskálními záležitostmi mne informoval o tom, že kolegium komisařů přijalo zprávu komise o režimu námořní daně, pokud je o čtyři eh, zámořské departmány France, to jmená Guadeloupe, Guyana, Martinique a Reunion. Přijetí nové zprávy o tomto opatření ze strany komise Eh, nastalo poté, co Francie odprezentovala eh, odprezentovala zprávu eh, ve středu období o provádění příslušného opatření. Rozhodnutí komise doprovázelo návrhem rozhodnutí rady, což je věc, kterou zde právě dnes projednáváme a navrhujeme Navrhuje se 50 produktů pro Guianu a seznam produktů způsobilých, na, způsobilých pro čerpání rozdílu ve zdanění na základě odůvodnění poskytnutého francouzskými orgány. Ehm, odpovídá to článku 349 smlouvy o fungování Evropské unie, který umožňuje radě na návrh komise a po konzultaci Evropského parlamentu vydat specifická opatření pro nejodlehlejší regiony vzhledem eh, k jejich eh, hospodářské, sociální, strukturální situaci. Tady jde o starou daň která byla zavedena v roce 1670, 79, ale eh, od, eh, ve 20. století tedy jsou to eh, regionální rady, které udělují, které stanoví tuto, tuto daň. Týká se to pouze importovaných dovozů. Zákon z roku 99 vlastně provádí rozhodnutí rady z roku 93 z roku 89, pardon, s tím, že tato daň tedy musela být uvedena v soulad s principem nediskriminace, který je obsažen v jednotném evropském aktu z roku 86. Tento zákon z roku 99 eh, stanoví eh, postup pro eh, fiskální režim, pro uvalování této daně, pro této námořní daně. Potom v roce, v roce 2004 to bylo to bylo prodlouženo o dalších deset let a tento zákon umožňuje regionům uvalovat tuto daň, respektive, pardon, udělat výjimky z této daně na místní produkci v zájmu eh, hospodářského rozvoje eh, při se od Evropské komise. Tady eh, příjmy z DPH například nejdou do pokladny státu, ale regionu je na, v zámořských departmánech Francie je snížena míra DPH, která tady která představuje eh, příjem eh, regionu a dnes tvoří 37 až 48 společného rozpočtu eh, místních samozpráv v zámořských regionech. My se domníváme, že tuto věc se třeba nastavit jako stálou. Proč? Protože tato námořní daň zajišťuje financování místních samozpráv v těchto, v těchto e, departmánech, umožňuje jim e, potřebné investice do rozvoje dané oblasti. Dále je třeba e, regionu ponechat možnost udělování výjimek z daně, tak jak to rozhodla, o, tak jak to rozhodla rada. Ovšem u této námořní daně, tedy ta, tento příjem, regulární příjem, je to už velice stará daň a je to klíčový příjem pro stabilitu ekonomiky eh, zámořských departmánů Francie a také pro zachování pracovních míst v regionech, kde eh, se nezaměstnanost eh, blíží či někdy překračuje 30 A právě z těchto důvodů tedy bychom chtěli informovat kolegy o nutnosti od roku 2013 hledat prostředky, jak tuto opatření nastavit jako trvalé, stále. S tím, že tady jde o všechny hospodářské subjekty, které produkují místní produkci určenou pro místní trh, tak aby tyto subjekty eh, se nepobyly v nejistotě ohledně a aby nebylo narušeno opatření, které by pro ně znamenalo hospodářskou a sociální katastrofu. Eh, tolik tady na vysvětlenou, paní předsedkyně, paní kolegové, eh, paní kolegové, eh, vážené kolegyně, k tomuto tématu. Děkuji mnohokrát a dala bych nyní ráda slovo Morisi Ponganové, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval panu Oaro za jeho zprávu na téma námořní daně Tady jde o technickou úpravu rozhodnutí, eh, rozhodnutí rady o eh, uvalení této daně. Eh, tady se povoluje zámořským debatmanům Francie rozdílně uvalovat daň na místní produkce a produkty z metropolitní Francie či z jiných členských států, tak aby se posílilo místní hospodářství, aby se zlepšila konkurenceschopnost Navrhované změny, změny navrhované komisí tedy, eh, umožňují lépe zohlednit potřeby francouzských zámořských departmánů, které, jak víte, eh, představují také samozřejmě eh, evropská území, všem zvláštního druhu. Jsou velmi vzdálené od metropolitní Francie a aby toto bylo zohledněno, může rada přijímat specifická opatření na základě článku 349 smlouvy o fungování Evropské unie. Rozhodnutí o udělování námořní daně se tady týkají zvláštního režimu týkajícího se právě tady nejodlehlejších, nejodlehlejších regionů EU a umožňují tedy hospodářský sociální rozvoj zámořských departmánů Francie. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pan Patrice Terolien. Já bych nejprve rád poděkoval kolegům za to, že nás tady seznámili vlastně z historii celé věce, která je poměrně složitá. Myslím, že budeme mít příležitost se k tomu ještě vrátit. Slavo. pardon, pan Oaro hovořil o tom, že tento režim platí do roku, tuším, 2014 a poté se o tom budeme muset bavit znovu. Takže tento režim, a máme tak dispozici ten text, tento režim je klíčový jednak pro konkurenceschopnost části místní produkce, která jaksi je vystavená omezením souvislým článkem 349, ale také jde o to, že regionální samozprávy eh, se mohou potom přerozdělovat eh, ty prostředky na různé eh, sociální dávky a podobně. Ta změna, která je dnes navrhována, byla projednávána velmi dlouho v tripartitě mezi regiony Francii a dočným regionem Francii a komisí. Vstup v platnost tohoto návrhu nesmíme odalovat a proto jménem socialistů a demokratů nenavrhuji žádné pozměňovací návrhy k tomuto návrhu usnesení. Děkuji za pozornost. Děkuji. Eh, Ramona Manesku tu není. Katrin si přezí slovo? Ne, takže ještě někdo se hlásí o slovo v této věci? Pokud ne, můžeme uzavřít rozpravu. Ráda bych vás informovala, že termín pro poznávací návrhy bych ráda stanovila na 20. dubna v 12.00. Takže pokud byste si to mohli zapsat 20. dubna 12.00. A nyní se podívejme na další zprávu pana Oro, což je zpráva týkající se zvláštního opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie. Máte slovo, pane Oro. Les îles et territoires espagnols, français španělská, francouzská a portugalská území, která se nacházejí v Atlantském a Indickém oceánu, vytvářejí tzv. nejvzdálenější regiony Evropské unie, jejich celkem sedm. 30 let eh, jsme potřebovali k tomu, abychom definovali zvláštní právní rámec, který umožní lepší začlenění těchto regionů do Evropského společenství. Tento rámec eh, byl upevněn Amsterdamskou smlouvou článkem 280, 2 a článek 349 Lisabonské smlouvy potvrdil, že nejvzdálenější regiony se vyznačují velký, velkou vzdáleností od eh, společného trhu a jsou zde neustále problémy, které vedou k tomu, že tyto nejvzdálenější regiony mají zvláštní situaci v rámci Evropské unie a proto je nutno zavádět specifická opatření. V roce 1989 byla přijata první specifická opatření pro nejvzdálenější regiony, a to v rámci operačního specifického programu pro nejvzdálenější regiony. A ostrovní regiony v oblasti zemědělství. A to posílilo myšlenku, že článek 349 plus článek 42 a 43 první řádek a druhý odstavec musí zůstat právním základem této dohody. Článek 349 navíc Výboru pro regionální rozvoj dává zvláštní a důležitou roli v přeskoumání všech textů, které se týkají nařízení. O něm zde hovoříme. Proč je třeba zvláštně podporovat zemědělství v těch nejvzdálenějších regionech, protože zemědělství je strategickým sektorem. A to ze dvou důvodů je nositelem zaměstnanosti a hospodářského rozvoje tohoto, nebo těchto regionů a za druhé zemědělství a jeho diverzifikace souvisí s bezpečností potravin, což je velmi důležité pro tyto regiony. O to více, že jsou vzdáleny od centra, jsou to ostrovní regiony a jsou odtrženy od evropského kontinentu. Jaké jsou tedy cíle? Jedná se o zvýšení potravinové soběstačnosti. To je základní otázka pro nejvzdálenější regiony a rozvojové strategie. Je jasné, že tento cíl potravinové soběstačnosti musí vést k omezení dovozu v oblasti zemědělských produktů a naopak ke zvýšení diverzifikace a také množství místních potravinových a zemědělských produktů. Musíme chápat, že při řešení této výzvy Nejde o to, že bychom banány, eh, cukrovou třtinu a tak dále nahradili novými produkty, to ne. Diverzifikace zemědělské produkty bude dobře fungovat pouze v případě, kdy bude dobře fungovat také to tradiční zemědělství s tradičními plodinami. A to je důležité, protože právě pěstování těch tradičních plodin umožňuje konkurovat na místním trhu produktům dováženým z Latinské Ameriky a odjenut. Musím zdůraznit, že výnosy z těch tradičních produktů musí být rozděleny rovným způsobem mezi zemědělce, zpracovatele a distributory, aby všichni mohli důstojně žít ze své činnosti. Od roku 1989, co existuje ten program pro vzdálené a ostrovní regiony, musíme říci, že je zde pozitivní bilance, jako tam svědčí také zpráva Evropské komise, která byla zveřejněna v roce 2010. Jde o to zachovat tento mechanismus a také flexibilitu řízení, která je pro tento nástroj specifická, charakteristická a byla příčinou jeho úspěchu. Pro mne jako zpravodaj je důležité zdůraznit, že Evropská komise musí přistoupit ke studiím dopadu pokaždé, kdy vzniknou mezinárodní dohody o obchodu a kdy plodiny podporované touto dohodou nebo touto úpravou PSI, tedy pro nejvzdálenější regiony a ostrovní regiony, jsou tímto způsobem řešeny. Já zde navrhuji specifické a nové cíle, jejímž cílem je podpořit místní zemědělství, jeho rozvoj a omezení dovozu. Jde také o to rozlišit eh, podporu, která je určena pěstování banánů a tak dále, což jsou vlastně dědicové těch eh, předcházejících eh, finančních programů, které byly od roku 2007 začleněny do tohoto programu pro nejvzdálenější a ostrovní regiony. Máme zde také výzkumné programy, které by mohly přispět eh, k rozvoji trvale udržitelné zemědělské výroby s vysokou přidanou hodnotou. Toto musí být eh, nová součást eh, cíle tohoto programu pro nejvzdálenější a ostrovní regiony, který musí být uveden v soulad s posledním sdělením komise z roku 2008 ohledně nové strategie pro nejvzdálenější regiony. V zájmu transparentnosti, o kterou nám jde, si myslím, že je důležité, aby volení představitelé místních eh, orgánů v oblasti zemědělství byli informováni a co nejdříve také začleněni do tohoto programu. Místní úroveň je v srdci samotného programu a volení zástupci musí na sebe vzít tu část odpovědnosti, která jim náleží a musí být informováni ze strany členských států a Evropské komise o rozhodnutích, která jsou přijímána o ohledně tohoto programu. Program pro ostrovní a nejvzdálenější regiony musí být také předmětem pravidelného hodnocení v souladu s definovanými cíly programu, aby bylo možné potvrdit, že tyto cíle jsou skutečně re- realizovány. Jak vidíte, kolegové, předkládám celou řadu pozměňovacích návrhů. Já jsem eh, připraven od těchto návrzích diskutovat se všemi kolegy, vše zatím není definitivní a vaše návrhy budou určitě vítány, abychom mohli společně dospět k co nejlepšímu textu. Děkuji. Děkuji. A nyní stínoví zpravodajové. Obrigado, Presidente. Eh, Na samém začátku bych samozřejmě rád eh, poblahopřál našemu kolegovi nikoli pouze k tomu, co zde dokázal, ale rovněž k úsilí, jaké do toho investoval a eh, i do sestavení tohoto dokumentu. Já s většinou uvedeného a i řečeného souhlasím, nebudu se tedy opakovat. Nebudu opakovat, co zde už zaznělo, ale chci pouze připomenout, že asi před rokem jsme v našem výboru debatovali možnost změnit nařízení a tam se počítalo s tím, že by se tím vyřešily určité technické problémy, které zatím se s tím nařízením pojí. A tehdy komise přišla se Eh, tedy výbor schválil stanovisko většinově, ale komise tento dokument zamítla. Tam například šlo o mléko na Kanárských ostrovech, víno na Madéře a tak dále. Ty záležitosti se najednou měly řešit chtěji. Až poté, co se jednoduše najde ten správný okamžik, jakoby tedy když už bude přeskum kdy bude to nařízení přeskoumáváno. No a nyní už ten vhodný okamžik je před námi a nyní už komise se nebude moci vymlouvat, že se to nemůže vše směšovat. Nyní už se komise tomu bude muset věnovat. A my budeme probírat všechny tyto záležitosti a znovu o nich jednat. Jedná se o to, abychom si opravdu zkusili poradit s těmi specifickými problémy těch eh, periferních eh, regionů. Eh, to jsou právě vzdálené oblasti. V Číně například se hovoří, mouchy, na mouchy nestřílíme z velkého děla. Takže máme tady ty malé, jakoby nepatrné, vzdálené regiony a jak na to? Komise se obává, že ty malé trhy na těch malých eh, vzdálených regionech, že ohrozí jakoby fungování společného vnitřního trhu. Ale přece vůbec o to nejde. Tak toto nemůžeme vidět. My pro ně žádáme o určité výjimky z jiných důvodů. A zejména tady je jeden aspekt, který je pro mě úplně nepochopitelný. Snad je to, nevím, jestli je to jenom mnou. Totiž já nechápu, proč a jak komise neustále trvá na tomto argumentu, když jde o uh, už výrobcích, zpracovaných výrobcích mohou být vyváženy v rámci Evropské unie, případně do třetích zemí, pouze podle referenčního období 89-90. Komise hovoří, že nemůžeme jít dále v té oblasti, protože jednoduše bychom tím nějakým způsobem ohrozili eh, obchodování. Ale já tady mám vážné pochyby. Ano, máme dvě možnosti. Buď eh, trhy eh, těch vzdálených oblastí by případně mohly nějakým způsobem ohrozit fungování vnitřního trhu, anebo je to tak, že spíše je to vše nepochopitelné. To jsou přece malé trhy. Proč jim nedáme možnost, aby se rozvíjeli a aby vyváželi? najednou je omezujeme nějakými předpisy, které jsou na úrovni roku 90-91. To nařízení se musí aktualizovat, přizpůsobit reálné situaci. A z hlediska právě toho, jak chceme, aby působily malé střední podniky v těch vzdálených oblastech, musíme spružnit možnost toho, co mohou vyvážet z hlediska už zpracovaných eh, produktů právě v souladu s programem POSEJ. A komise nemůže neustále nám nutit limity z konce 80. 90. let. Tady vidím takovou hlavní překážku. Jsou tam i jiné aspekty a já se um, bilaterálně projednám se zpravodajem. Celkově ale lze říci, že opravdu my, kteří pocházíme z těch regionů, víme, jak je tam malý trh a tam je třeba spíše spolupracovat, než omezovat. A já si myslím, že i v tomto, ale i v těch ostatních aspektech jež všechny tyto malé regiony pojí. Děkuji. Další řečník. Patrice Rolien. Drazí kolegové, dovolte, abych ze všeho nejdříve poblahopřál kolegovi Oro ke skvělé zprávě. Velmi efektivně odhalil určité nedostatky tohoto programu, na které by mělo být upozorněno ve všech programech hodnocení. Já bych ho rád podpořil, pokud jde o návrh lépe se konzultovat s místními orgány při řízení programu je také nutno lépe kompenzovat v souvislosti s ženevskou dohodou, jak to bylo odhlasováno parlamentem. A také je třeba zaměřovat se na diverzifikaci. Rád bych se všem vrátil k několika otázkám, které už byly debatovány, když jsme se předtím zabývali tímto textem. Ze všeho nejdříve bych rád zde uvedl možnost rozšířit mechanismus pro Reunion a Madeiru i na další nejvzdálenější regiony. Současný kontext neumožňuje rovnou zavést tento návrh, ale myslím se, že by bylo vhodné zavést postup delegovaných aktů, které by umožnily komisi schválit tento návrh pokud by se to ukázalo jako žádoucí. Myslím si také, že by bylo dobré dospět k pružnější organizaci, pokud jde o ustanovení týkající se eh, dalšího vývozu produktů a systému zásobování jak zde před chvílí bylo řečeno. Kromě toho, jednou z hlavních problematik, které jsou spojeny s používáním těchto prostředků, je otázka předfinancování. To by se možná mohlo vyřešit na národní úrovni, ale možná by bylo také vhodné na evropské úrovni zavést možnost eh, určitých úmluv nebo akreditací, aby se garantovaly předfinancování poskytované bankovním sektorem. Myslím si, že tento text by se měl vrátit zase do parlamentu po třech letech, eh, abychom se podívali na změny související se zavedením nových eh, komodit a s navýšením z toho, nebo s tím souvisejících finančních prostředků. Děkuji, Rika Maner. Děkuji. Já bych nejdříve chtěla poblahopřát za skvělou práci, skvělou zprávu. Je tam mnoho velice pozitivních bodů, které naše politická skupina podpoří, ale já osobně bych se rád zmínila o pár záležitostech, které podpoří nemůžeme. Za prvé, takové východisko, tak, takový tedy základní bod, o něm se zmínila paní Krell, totiž, že se musíme držet vlastních pravomocí, tedy to, co čím se my máme zabývat v našem Sanecké jako výbor regionu. A tady je pár bodů, které výrazně vykračují za tuto oblast. Příklad eh, pět tam číslo pět, tam se hovoří o umluvě o banánech a tady my míníme, že to vlastně už nepatří pod nás, takže a na druhé straně vlastně znovu otevíráme diskusi o banánech, což je um, taková pandořiná skřínka, to už se vede celá desetiletí a tady rozhodně není správné místo nějakým způsobem do toho znovu zasahovat. Za druhé, pozměňující návrh 46, tam se hovoří o zvyšování eh, rozpočtu, eh, ve Francii například rozpočet na zemědělství, že tam máme vlastně nový region. Tady se já domnívám, že tak, jak tomu rozumím já, každý členský stát má vlastně vlastní rozpočtové politiky a prostředky pro tyto regiony. A to by tak mělo být, pokud bychom hovořili o zvýšení francouzského rozpočtu, tak by se to někde jinde mělo škrtnout zase. Čili v tomto kontextu si myslím, že to rozhodně spadá do kompetenci výboru pro zemědělství a my nemůžeme rozebírat tyto věci, ani nemůžeme podpořit tento pozměňující případ ehm, návrhy, ale jinak je to vyvážená a kvalitní zpráva. Děkuji. Louis Chalves, prosím. Pane prezident, už kolegas Wahoo, ehm, Děkuji paní předsedkyně, tady kolegové Rono Šejdra a rovněž předřečník už skvěle vystihli celou povahu toho programu, který se týká těch nejvzdálenějších regionů. Když hovoříme o regionech, které mají takovouto specifiku, tak je to jiné, než když hovoříme o regionech v srdci Evropy. Samozřejmě, že to O to nám nejde. E, to je běžná věc. My se konkrétně chceme věnovat regionu, jež jsou velice vzdálené, často i na jiných e, kontinentech. Proto mají taková přirozená omezení z důvodu té vzdálenosti a to se dá vyřešit pouze tím, že se všechny programy nastaví tak, aby ten region měl rovnější postavení. A v oblasti zemědělství se právě jedná o program POSEJ, což je velice důležité, protože přece v rámci Evropské unie máme princip rovných eh, šancí, rovného zacházení a ten musíme hlídat, aby byl uplatněn. Aby všichni občané, kteří v těchto regionech bydlí, měli stejné podmínky v tom, jak se účastní vnitřního trhu. A to musíme zarušit, proto tady souhlasím s kolegou Šejru, který už se zmínil o tom, že vlastně nechápe, proč a jak, když se hovoří o určitých surovinách, v těchto regionech, v těchto vzdálených regionech. Nebo hovoříme-li o účast těchto regionů na, nebo podíl na vnitřním trhu, tak najednou se ukazuje, že ty regiony si nemohou, jakmile ty suroviny už zpracujou, tak je nemohou vyvážet v, v to množství, kterého jsou schopny. To přece nedává smysl. Když my chceme ty regiony integrovat v rámci vnitřního trhu, tak to by mělo být jinak. Přece pan komisař Barnier v současné době přesně se nyní zabývá takovou studií, která se zabývá rozvojem těch regionů. A druhý aspekt, o němž tady eh, musíme eh, hovořit. To je samotný program. Ten je pružný, ten umožňuje, aby byl celý program přizpůsoben potřebám a rovněž aktualizován z roku na rok. Bere se v úvahu vnější e, změny u toho. No a e, například, eh, když se podepisují e, obchodní smlouvy, tak ty samozřejmě pak mají vliv na to, jak ty regiony fungují ale tady se nepočítá s dopadovou studií. Tedy, já si myslím, že by bylo nezbytné propracovat nějaký mechanismus hodnocení. Hovořilo se například o zrušení mléčných kvót v roce 2015 a proto by opravdu bylo nezbytné propracovat dopadovou studii a přijít s ní tak, abychom měli nějaké informace o dopadu toho programu právě na tyto regiony, čímž bychom se pak mohli soustředit na tu situaci, nikoli pouze v těch regionech, ale jak pak vypadá situace celkově jakmile k tomu dojde. A já jsem přesvědčen, že ještě uslyším mnoho zajímavého a určitě i to bude zohledněno. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala panu Oaro za jeho zprávu kterou vypracoval, která je opravdu vyčerpávající a e, vnáší e, nové, nové podněty do úvah o e, zemědělství v zámořských regionech. Ráda bych potrhla zejména některé pozitivní aspekty, které mi připadají velmi důležité, konkrétně otázku potravinové bezpečnosti a větší soběstačnosti, samozřejmě s cílem snížit dovozy. Druhá věc, která mi připadá zásadní u této zprávy, je hájení tradičních odvětví. Finská kolegyně nechce už hovořit o banánech, ale to dost dobře nelze. Minulý týden jsme se sešli s drobnými producenty rumu, kteří nám vysvětlili, jak trpí eh, v konkurenci s Latinskou Amerikou. Jsou zde vyjednávání zejména s Guatemalou a s Peru. To přináší na, dru- na jedné straně negativní eh, Negativní dopady na druhé straně je zde nekala konkurence ze strany USA, které eh, dotují rum eh, a dále zde Porto Rico, takže já si myslím, že je třeba k těmto tématům přistupovat s obrovskou pozorností. Také se velmi cením podle mého nové myšlenky zapojit místní zastupitele do těchto záležitostí. Do posej musím říct, že toto vůbec nejsou snadná témata, zejména to první, ale e, připadalo by mi obtížné hovořit o zemědělství v těchto regionech, aniž bychom zmiňovali e, klimatické změny a e, emise CO2. Čili tak či onak bude třeba se pokusit i toto do textu zapracovat. A na závěr bych ještě ráda možná předložila pozněcí návrh, aby se posílilo pojetí nebo posílila myšlenka kvality dočených, dočené produkce, dočených produktů. A ještě jednou děkuji panu Oaro za jeho výbornou práci. Děkuji mnohokrát. Nevím, zda pan Oaro si přeje ještě zareagovat. Já chci poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili v této rozpravě. Jejich vystoupení mi samozřejmě pomohou dále text obohatit. Já určitě souhlasím s názorem kolegu Texera teorii, Teoria Alves, pokud jde o problematiku vývozu, dále sektor mléka, což je možné vztáhnout i na další zámořské regiony. Myslím si, že toto vše je v mezích možného. Chci také poděkovat eh, kolegyni Kresové za její vystoupení. Skutečně si myslím, že existuje eh, pr- eh, problém s jakostí produkce a také samozřejmě třeba zohlednit otázku emisí co dva. Pokud jde o příslušnost našeho výboru, tak jak o tom hovořil kolega Maner, tady si myslím, že je třeba si uvědomit, co vyplývá z článku 349 Lisabonské smlouvy. Tento článek zakládá konkrétní specifickou roli našeho výboru, výboru pro regionální rozvoj. Náš výbor podle toto článku má eh, jaksi přednostní postavení ve všech eh, oblastech, kdy je uplatňován článek 349. Ať už jde o problematiku zemědělství, obchodní otázky či jiné, článek 349 je-li uplatňován Ehm, tak automaticky z toho vyplývá, že náš výbor hraje přednostní roli. Určitě nepřekračujeme rámec svých kompetencí, eh, pokud eh, se dotýkáme takto široké problematiky. Ještě jednou děkuji kolegům za jejich vystoupení a já samozřejmě hm, se budu rád hm, zabývat, rád si prostuduji pozměňovací návrhy, které předložíte, tak abychom se dobrali finální verze textu. Děkuji. Děkuji. Lhouta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 15. dubna opět ve 12.00. A ráda bych také využila této příležitosti a požádala kolegy z Francie, Portugalska a Španělska, kteří tady zastupují členské státy, které mají zámořské regiony. Myslím si, že by bylo vhodné eh, někdy před létem či následně po letních prázdninách uspořádat minislyšení, protože Eh, většina z nás ve výboru nikdy neměla příležitost obeznámit se s tím, eh, jaká je naše odpovědnost, eh, naše pravomoce u zámořských regionů. Jak víte, na komisi existuje generální ředitelství a skupina, která má svoji vlastní strategii pro tyto regiony. My bychom se měli lépe připravit do budoucna, lépe pochopit ty problémy a výzvy, které se s tím pojí, takže takže pokusím se s kolegy nalézt nějakou možnost, tak abychom byli lépe připraveni, až budeme přijímat rozhodnutí v těchto věcech. A s tím bych ráda odročila tuto dopolední část schůze a využijeme ještě poslední minuty, které zbývají na schůzi koordinátoru. Máme méně jak 10 minut. Poprosím tedy koordinátora, aby se trvali v sále a ostatní kolegy požádám, aby opustili místnost co možná nejrychleji, tak abychom se mohli pustit do práce